mit der Einigung zu den Clinical Trials. Das ist der Tagesordnungspunkt. Eh, dámy a pánové, začneme eh, s bodem 8 na programu jednání. Máte prosím všichni hlasovací kartičky? Máme tedy klinická hodnocení. Máte všichni hlasovací kartičky? Končíme hlasování. 18 pro, Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Takže je to schváleno. Dále. Bod 9. Zpráva paní Belie. Paní Belie, vy chcete mít nějaké prohlášení?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 Die ECR, die ECR hat, hat einen zu viel. ECR má o jeden hlas navíc. Vielleicht können Sie sich mal darauf einigen. Abychom se mohli shodnout na tom, že ECR musí vyjmout jednoho kolegu z hlasování, mají příliš mnoho hlasů. Da müssen wir hier nicht Elektroniker kommen lassen oder Informatiker. Jinak v opačném případě budou muset přijít informatikové či někdo z techniků, protože to by znamenalo, že hlasovací zařízení není v pořádku. Wir müssen einen Techniker kommen lassen. Takže budeme muset si přizvat technika.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 Wir müssen die Abstimmmaschine von Budeme muset přestavit hlasovací zařízení z výboru eh, pro zaměstnanost na náš výbor, proto jsem před chvílí právě neprávem vytýkal ECR, že měli o jednoho člena navíc. Kdybychom zde bývali byli v výboru pro zaměstnanost, tak by to bylo v pořádku, ale jsme ve výboru pro životní prostředí, takže musíme hlasovací zařízení přizpůsobit našemu počtu členů. So, wir sind jetzt hier in 4Q2 im Envy-Mode. Takže již se nám podařilo přenastavit hlasovací zařízení na náš výbor Envy. A nyní postupujeme tedy dále podle pořadu jednání. Jsme u bodu 9. Paní Belie si přála eh, něco říci na úvod. Je to tak, nebo můžeme rovnou hlasovat? Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom chviličku eh, k hlasování o této zprávě. Vážení kolegové, vyjednávání bylo velice těžké. Já myslím, že se nemýlím, když budu tvrdit, že eh, některé členské státy nebyly pro komunitární přístup a pro nový právní předpis v oblasti biodiverzity, eh, který vyplývá z tohoto návrhu nařízení. Také Evropská komise dlouho váhala, než nás podpořila. Litevské předsednictví eh, mělo takový opovržlivý eh, přístup v této věci k našemu parlamentu. Výsledek eh, tohoto vyjednávání je možná méně ambiciozní, než jsem si původně přála, ale nakonec to odpovídá pozici z července 2013, tak jak to schválil náš parlament. Dnes můžeme schválit nařízení, které umožní Evropské unii schválit protokol z Nagoje a bude to také eh, ve prospěch eh, příští konference OSN v Koreji koncem tohoto roku. 28 členských států EU se zavazuje, že bude bojovat eh, proti piráctví v této oblasti. Děkuji všem stínovým zpravodajům za podporu a chci připomenout Evropské komisi, že budeme velmi obezřetně sledovat tuto záležitost, aby se závazky plnily a také podle článku 17 protokolu eh, z Nagoje a článku 7 podle našeho nařízení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tímto můžeme přistoupit k hlasování. Bude to elektronické hlasování o výsledku dialogu. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 51 hlasů pro, 3 členové se zdrželi, bylo to přijato a jsme u bodu 10 na pořadu jednání a zde se jedná také o hlasování. Chris Davis má slovo, prosím. Pane předsedo, rád bych řekl, že výsledek trialogu byl mimořádný. A je třeba říct, že vyjednavači odvedli mimořádně skvělou práci. Nicméně článek 18, který se eh, týká elektronických cigaret, byl během těch všech jednání téměř úplně přepracován a mám pocit, že tady jsou stále určité nejistoty a nedostatek eh, jasnosti v textu, což opravdu není překvapivé vzhledem k tomu, jak byl připraven, jak byl eh, zpracováván. Teď to asi bude v pořádku a půjde to do plenárky, ale my bychom si některé někteří z nás ještě chtěli eh, dostat, eh, vyslechnout nějaká vysvětlení ze strany komise. Děkuji Chrisovi Davisovi, hovořil jste o komisi a tím můžeme zahájit hlasování. Máte všichni hlasovací karty? Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 49 hlasů pro, 7 proti, 4 členové se drželi. Tedy výsledek dialogu byl takto schválen, přijat. Blahopřeji Lindě McEwen. Dann geht's, dann geht's weiter. A pokračujeme dále. Jsme u bodu čísla 8, říká pan předseda. Jedná se o námitku, o které jsme hovořili dnes dopoledne. Promiňte, opravuje se pan předseda, je to bod 11. Budeme hlasovat také elektronicky bod 11. Hlasovali všichni? SAD má o jeden hlas navíc. Hlasovali všichni, končím hlasování. 34 hlasů pro, 21 proti, Tři členové se zdrželi, tímto byla námitka přijata a Můžeme o tom mít rozpravu na plénu v rámci prvního febru- eh, únorového pléna a rovněž hlasování. A dále jsme u hlasování o zprávě Barta Stajese. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh číslo 10 pro. Kdo je proti? Zdrželi se. Bylo to přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 52 pro. Proti? zdrželi se schváleno 53 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 54 pro, proti, zdrželi se schváleno 13 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 2, konzolidovaný kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dále návrh číslo 69 s ústním pozměňovacím návrhem, který já mám na straně 5 hlasovacího seznamu, tedy 69 plus ora, um, ústní pozměňovací návrh. Doufám, že jste to našli. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Jdeme dál, jsme u čísla 21. Zpravodaj je na další stránce, je to strana 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 20, eh, promiňte, 22, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 24 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Konzolidovaný návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pokračujeme dál. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kontrolovaný návrh 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Mm, hlasování unblock 28 a 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. Dvanáctka pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Třicet pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 88 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 89 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 90 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část čísla 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. Trojka a 37 společně pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. 39 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže budeme ověřovat druhá část čísla 39. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to jasně zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se schváleno, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se schváleno. 46 pro. Paní Tisex. Proti. Zamítnuto. Kontrolovaný návrh. 3 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. A není závěrečné hlasování. Elektronicky zahajují hlasování. Hlasovali všichni. EPP má o jeden hlas navíc. Nyní je to v pořádku, končím hlasování. 59 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. A dostáváme se k dalšímu hlasování elektronickému. Zahajují, hlasovali všichni. Končím hlasování. 54 hlasů pro, 5 proti, schváleno. Nyní se ptám pana zpravodaje zda, se, zda si přeje eh, udělení mandátu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegyním a kolegům, se kterými jsem spolupracoval, stínovým zpravodajům a také kolegům, kteří hlasovali. Rád bych se zeptala, zda můžeme obdržet mandát pro vyjednávání s radou, tak abychom mohli zahájit trialog. A to, eh, co možná bylo by nejlepší, kdyby to bylo ještě před koncem tohoto mandátu, abychom měli dohodu v první čtení. Předseda, potřebujeme 36 hlasů pro, abychom mohli mandát udělit. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ještě tři hlasy chybí. Končím hlasování. 60 hlasů pro, 6 proti. Nikdo se nezdržel. Blahopřeji Bartovi Stajsovi a přeji mu úspěšné vyjednávání. Jetzt geht's weiter mit der Pokračujeme dále a jsme u zdraví zvířat. Začínáme 190 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 191 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 42 pro, proti, zdrželi se schváleno, 230 pro, proti, Zdrželi se, není to jasné, takže budeme elektronicky ověřovat. Je to číslo 230. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Konzervativní návrh číslo 7 pro, proti. Bude to, to muset elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. Dále. Druhá část konzolidovaného návrhu. Ne, opravdu se předseda. Druhá část čísla 43. 43 druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Dále konzolidovaný návrh 4 pro. Konzolidovaný 4 pro. Proti. Bylo to schváleno. 45 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 46 pro. Proti Zdrželi se. Schváleno. Konsolidovaný návrh 2 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 47 pro. Proti. Zdrželi se. Není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o čísle 47. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to těsně zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, ale raději to, raději to elektronicky ověříme, je to 48. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. 236 pro, proti, zdrželi se schváleno. 237 pro, proti, zdrželi se schváleno. 239 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 240 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 241 pro, proti, zdrželi se schváleno, 242 pro, proti, zdrželi se schváleno, 243 pro, proti, zdrželi se schváleno, 244 pro, proti, zdrželi se schváleno, 45 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno, 246 pro, proti, zdrželi se Budeme to obě, muset ověřovat, takže elektronicky hlasujeme. 240 Česka, hlasovali všichni. Končím hlasování. SAD má o jeden hlas navíc. Nyní je to v pořádku. Bylo to zamítnuto. 247 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 248 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 249 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 250 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné? Takže věříme číslo 250 elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. 54 pro. Omlouvám se, říká pan předseda, to odpadá. Takže jsme od čísla 59 můžeme hlasovat AN blok 59, 60 a 64 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A postupujeme dále. Jsme u konzolidovaného návrhu. respektive u čísla 61 druhá část. O tom musíme ještě hlasovat. Pro? Proti? Není to jasné, budeme hlasovat elektronicky. Je to tedy číslo 61, druhá část. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A nyní konzolidovaný návrh 6 pro, Proti? Zdrželi se? Není to jasné? Je to těsné, takže budeme ověřovat elektronicky. i Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Dvěstě padesát čtyři pro. Je to an blok, takže 254, 255 a 256 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. Budeme ověřovat, je zde přání ověřit, takže 254, 255 a 256. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Tímto to bylo zamítnuto a jsme u čísla 257 pro, proti, schváleno, 258 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 259 pro, proti, zdrželi se, zamknuto, 80 pro, proti, Zdrželi se schváleno. Kontrolovaný návrh 5 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 81 a 82 hlasujeme společně. Unblock pro. Proti. Zdrželi se, není to jasné. Takže 81, 82, elektronicky prověřujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Dále. 263 pro, proti, zdrželi se schváleno. 84, 85 unblock pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. 84 85. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Dále budeme hlasovat on blok 86, 87, 88 a 90 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 89 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 265 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 266 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 267 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 268 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, bylo to schváleno. 269 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, 269 byla přijata. Tedy budeme ověřovat číslo 269. Respektive 268. Končím hlasování. Mini pan Karle Schlitter. Bylo tam více zelených než červených? Takže je to přijato. Nyní 92 pro. Proti. Drželi se. Schváleno 93 pro. Proti. Drželi se. Schváleno 94 pro. Proti. Drželi se. Není to jasné. Budeme ověřovat číslo 94. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato 95 pro, proti, strželi se. Budeme to muset elektronicky ověřit, nebylo to zřejmé. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to jasně přijato. 96 pro, proti, zdrželi se schváleno, 97 pro, proti, Zdrželi se. Schváleno 270 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 98 pro. Proti. Zdrželi se. Není to jasné. Elektronicky ověříme číslo 98. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. 99 pro, proti, zdrželi se schváleno, 272 pro, proti, zdrželi se schváleno, 100 pro, proti, zdrželi se schváleno, 273 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 101 pro, proti, zdrželi se Není to jasné. 101 elektronicky ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato 102 pro, proti, zdrželi se schváleno 103 pro, proti, zdrželi se schváleno 104 pro, proti, zdrželi se schváleno 105 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme číslo 105 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. 108 pro, proti, zdrželi se schváleno. 275 pro, proti, zdrželi se schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 276 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 111, 112 a 113 en blok pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, 115 práce předseda. Tedy budeme hlasovat o 115 pro, 115 pro, proti, zdrželi se schváleno. 116 pro, pro proti, zdrželi se schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se schváleno. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 277 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 fällt. 121 odpadá. 124, 124, Es 124. 124 a 125. Kdo je pro? Proti? zdrží se schváleno. 126 pro? Proti? zdrží se schváleno. 281 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 282 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit elektronicky. 133. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se schváleno, 135 pro, proti, zdrželi se schváleno, 136 pro, proti, zdrželi se schváleno, 137 pro, proti, zdrželi se schváleno, 285 pro, proti, zdrželi se schváleno 286 pro, proti, zdrželi se schváleno 288 pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto, ale raději to ověříme, je to číslo 288 elektronicky. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to přijato. A přecházíme dál. 291 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 292 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 293 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 294 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 295 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 296 pro, proti, není to jasné, ověřujeme elektronicky číslo 296. Hlasovali všichni? Končím hlasování. SAD má ohlas navíc. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 297 pro. Proti zdrželi se zamítnuto, 298 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 299 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 300 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 301 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 302 pro, proti, sežili se, to, Respektive, omlouvá se pan předseda, schváleno. 302 byla schválena. 303 pro, proti, zdrželi se, 300 304 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale raději to ověříme. Ověřujeme elektronicky 304. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 305. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 309. Pro. Proti zdrželi se. Není to jasné, ověříme elektronicky 309. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Tímto to bylo zamítnuto. 310 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 311 pro. Proti zdrželi se schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Číslo 142 budeme elektronicky ověřovat. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se schváleno. 144 pro, proti, Zdrželi se schváleno. 312 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 313, 314 unblock pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 315 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 316 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 146 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 317 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 147, musíme o tom eh, hlasovat jakož o dalecku, kde je pro, proti, schváleno, 318, pro, odpadá, říká vám předseda, 319 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se schváleno. 150 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se schváleno. 152 pro, proti, zdrželi se schváleno. 320 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 153 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 321 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, tedy budeme hledat elektronické ověřovat 321, závěr hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to schváleno 154 pro, proti, zdrželi se Schváleno. 323 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 324, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, schváleno. 155 odpadá. A ne, takže 155 eh, hlasujeme, musíme hlasovat, kdo i pro, proti, zdrželi se, schváleno. 326 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 327 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 330 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 331 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 332 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 333 pro, proti, zdrželi se schváleno. A postupujeme dále. A jsme u návrhu 344. kde je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Ale není to jasné. Nikdo nehlasoval. Takže zahajuji hlasování, hlasovali všichni. 344. Byla to asi velká většina ku nule. Ano, 53 pro, 12 proti. Takže jsme u 160 pro, proti, schváleno, 161 pro, proti, zdrželi se schváleno, 100, 351 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 352 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 353 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 354 pro, proti, zamítnuto, 162 pro, proti, zdrželi se schváleno. 355, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 356 pro, proti, zdrželi se schváleno. 163 pro, proti, zdrželi se schváleno. 357 pro, proti, zdrželi se schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se schváleno. 165 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Budeme to ověřovat. Je to číslo 165. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. 358 pro, proti. Ještě jednou 358 pro, proti. Zdrželi se schváleno. 359 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 166 pro, proti, zdrželi se schváleno, 167 pro, proti, zdrželi se schváleno, 361 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 360 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 362 pro, proti, zdrželi se schváleno 168 pro, proti, zdrželi se schváleno 369 pro, proti, zdrželi se schváleno 370 pro, proti, zdrželi se zamítno 371 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 372 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 373 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 374 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 375 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 376 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 377 pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto. 378 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 379 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 380 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se, Schváleno 173 pro, proti, zdrželi se, není to jasné. Elektronicky ověříme 173, zahajuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 381 pro, Já jsem sám sebe předběhl, takže ještě jednou. 173 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledek zůstává ten týž. 381 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, schváleno 382 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 175 pro, proti, zdrželi se, schváleno 176 pro, proti, zdrželi se, schváleno 383 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 180, 384, promiňte, pro, proti, zdrželi se, není to jasné, elektronické ověříme 384, nyní dávejte pozor, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. A tímto to bylo přijato. 385 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 386 pro, proti, zdrželi se schváleno. 177 pro, proti, zdrželi se schváleno. 178 pro, proti, zdrželi se schváleno. 387 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, elektronicky ověříme 179, zahajuji, hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to přijato. 180 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 388 pro, proti, Zdrželi se, není to jasné, elektronicky ověříme číslo 388. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u kompromisu číslo 1, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 185. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 189. Pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné. Budeme hlasovat elektronicky o 189C. Hlasovali všichni? Končím hlasování. předseda upozorně na to, hlasovali jsme, zdá se, zbytečně, zdá se, že návrh odpadá. Ano, skutečně, 189 odpadá. 192 pro, proti, zdrželi se, bylo to schváleno. 193 pro, Proti? Zdrželi se. Schváleno. Dvojka pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 194 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Trojka pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 195 pro. Proti? zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 196 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 197 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 198 pro, proti, zdrželi se, schváleno. šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 199 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. 200 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 201 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 202 pro, Proti? Zdrželi se? Není to jasné? Budeme hlasovat elektronicky o čísle 202. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se schváleno. 203 pro, proti, zdrželi se schváleno. 205. Ne, říká pan předseda, jsme u jedenáctky. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 13. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 206. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 207 pro, proti, zdrželi se schváleno, 208 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se schváleno, 209 pro, proti, zdrželi se schváleno, 20 pro, proti, zdrželi se schváleno, 212 pro, proti, zdrželi se schváleno, 213 pro, proti, zdrželi se schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, 214 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 215 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20, 216 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, 30 odpadá, takže 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh číslo 1, který se týká návrhu číslo 218, pro, proti, Zdrželi se? Není to jasné? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 222 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 223 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 224 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dostáváme se dále. A jsme u 229 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A tím se dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zpráva byla tedy přijata. Blahopřeji kartice Liotard, paní navrhovatelce. A dostáváme se dál. Jetzt geht's weiter mit dem Tagesordnungspunkt 14. Jsme u bodu 14 a pokračujeme v hlasování. A to od návrhu 84. Pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky číslo 84. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Konsolidovaný návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Konsolidovaný návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. konzolidovaný návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, není to jasné. Takže 19 elektronicky ověříme, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to přijato. A jsme u čísla 108 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou, 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 111 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 115 pro, proti, zdrželi se. Zamknuto 114 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 20 dvojka odpadá, takže 23 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Sto sedmnáct odpadá, sto osmnáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 119 pro, proti, ještě jednou 119, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro. Je tady přání, abychom ověřili 119, které splníme, takže zahoji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a bylo to jasně přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, je také elektronicky ověříme. Je to číslo 120, zájí hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to také přijato stejnou většinou. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. Celá řada věcí odpadá. Třicet jedna. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 125 pro Takže ještě se musíme vrátit k číslu 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A nyní zpět k 125C. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 33 pro? Proti? Schváleno. 126. Neomlouvá se pan předseda 134. Kde je pro? 134. Kde je pro? Ne, respektive 34. Kde je pro? Proti schváleno. 35. Pro? Proti schváleno. 126. Kde je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Hlasujeme on blok 130 až 139. Kdo je pro? Proti? Takže se zamítnuto. Dobrá, ověříme 130 až 139 dohromady, ale elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 140. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 141 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, 141 elektronicky ověříme, hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to přijato 142, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto 143 odpadá. 144, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 145 pro? Proti? Zdrželi se, není to jasné. Elektronické věříme 145. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je téměř u konce a to, protože SAD má o jeden hlas navíc. Prosím tedy, ať jeden hlas stáhnou. Děkuji. Nyní je to v pořádku a bylo to přijato. 146 odpadá. A jsme u čísla 150. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Konzolidovaný návrh 5, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 152 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hlasovalo pouze 10 kolegů, takže znovu. Číslo 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 155. Dobrá, elektronicky ověříme. Hlasovali všichni? Je to číslo 45, elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. 155, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 156 pro? Proti? Zamítnuto. 157 pro? Proti? zamítnuto. Konzolidovaný návrh 6 pro, proti, bylo to schváleno. 159 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 160 pro, proti, zdrželi se schváleno, 161 pro, proti, zdrželi se schváleno, 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 163 pro, proti, zdrželi se, schváleno 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno 164, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 165, 166 a 167 amblok, kdo je pro, proti, Žili se zamítnuto. 47 pro, proti, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno 173 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, elektronicky ověříme číslo 173. Hlasovali všichni, končím hlasování. 52 pro, 10 proti, schváleno 64 pro, proti, zdrželi se schváleno 65 pro, proti, zdrželi se schváleno 174 pro, proti, zdrželi se schváleno 175 pro, proti, zdrželi se schváleno 176 pro, proti, zdrželi se schváleno 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno, jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno, trojka. Musím, ano, budeme hlasovat o trojce pro, proti, zdrželi se, schváleno, 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 78 pro, budeme to muset ověřit. Takže hlasujeme o čísle 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 79. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Devítka. Den ersten Teil stimmen wir ab von Hlasujeme o první části devítky, protože šedesátka byla přijata. Ne, opravdu je tam předseda, musíme hlasovat o obou částech. Není tedy o první, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Devítka, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se schváleno. A dostáváme se k závěrečnému elektronickému hlasování. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Blahopřeji, pane Rosy. 58 hlasů pro, žádný pro, proti. To je dobrý výsledek. A tím se dostáváme k Jutě Hauk, což je udělení absolutoria když se mi tak trošku stýská, když to slyším, protože je to poslední absolutorium, za které je Jutta Hawk odpovědná alespoň v tomto parlamentu. Takže začínáme jedničkou a dvojkou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamknuto. Trojka a pětka identické. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamknuto. Čtyřka pro? Proti? zdrželi se zamítnuto šestka a sedmička s ústním návrhem ve dvou částech. Takže bude pro, proti, schváleno. Pak osmička a devítka, také identické pro, proti, zdrželi se schváleno. Desítka a jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno, zamítnuto. Dvanáctka a třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtrnáctka pro, přejete si ověřit dvanáctku a třináctku, dobře, tedy hlasujeme elektronicky en bloc o 12. a 13. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Končím hlasování. 39 pro, 25 proti, takže to bylo přijato. 14 jako další, kde pro, proti, zdrželi se, není to jasné. Ověříme 14 elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to schváleno. 16. A máme tady dílčí hlasování. První část, kde je pro, proti. Schváleno. Druhá část pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme druhou část čísla 16 a to elektronicky. Hlasovali všichni? Ještě jednou se ptám, hlasovali všichni? Končím hlasování. Tímto to bylo přijato. Další návrh odpadá. A není sedmnáctka, a osmnáctka společně pro, proti, drželi se, zamítnuto. A jsme u závěrečného hlasování, které probíhá samozřejmě elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. SAD má ohlas navíc. Nyní tedy končím hlasování. 56 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel. Pokračujeme dále a jsme u agentury pro léčivé přípravky. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno dvojka a trojka jsou identické. Hlasujeme společně. Kdo je pro? Omlouvám se, říká pan předseda. Dvojka a trojka se hlasují společně, ale je tam ústní pozměňovací návrh. A jsme tedy u Evropské agentury pro léčivé přípravky. Ještě jednou. Je to bod 16. Říká pan předseda Evropská agentura pro léčivé přípravky. So, wir werden es ja wohl die intellektuelle Leistung hinbekommen. Na co nám podaří ten intelektuální výkon, abychom se na tom dohodli? Eh, je to tedy Evropská agentura pro léčivé přípravky, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka a trojka s ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno, pětka pro, proti, zdrželi se schváleno, promiňte, zamítnuto, šestka a sedmička s ústním návrhem, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále, osmička, devítka jsou identické, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto a elektronické závěrečné hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 56 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji Jutě Hauk. Další agentura pochází z Finska. Každý ví, o co jde? To je ta eh, agentura pro chemické látky. Je tady jistý zmatek eh, v tom očíslování. Jak jsem se právě doslechl, sekretariát se omlouvá. Hlasujeme o Evropské agentuře pro chemické přípravky. Bod 20. Našli jste to ve svých hlasovacích seznamech? Dobrá, takže začínáme. Návrh jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno dvojka a čtyřka, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se. Schváleno pětka a šestka společně pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička a osmička s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Devítka a devítka společně pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Elektronické závěrečné hlasování zahajuji. My jsme tady nechtěli vybírat ředitele. Končím hlasování. 54 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel. I toto máme tedy vyřízené. A pokračujeme dál. A jsme u EFSI. Agentura EFSA. European Food Safety Agency. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jednička pro, proti, schváleno dvojka, dvojka identické, pro, proti, drželi se zamknuto, čtyřka a pětka s ústním návrhem, pro, proti, drželi se schváleno, sedmička, první část, pro, proti, drželi se schváleno, druhá část, pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, elektronicky ověříme. Sedmička, druhá část, elektronicky hlasujeme, hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to schváleno. A nyní hlasujeme společně osmičce a devítce pro, proti, zamítnuto, závěrečné hlasování jako vždy elektronicky zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 50 pro, 13 proti, nikdo se nezdržel. Postupujeme dále a jsme ve Švédsku ECDC, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Máte to všichni před sebou, dobrá, takže jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno dvojka, trojka identické, tedy společně pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřka a pětka s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. Šestka a sedmička identické pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Elektronické závěrečné hlasování zahajují, hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to schváleno 50 hlasů pro, 10 proti a jeden člen výboru se zdržel. A nyní se dostáváme k agentuře pro životní prostředí. Jednička, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Dvojka pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Trojka a čtyřka společně pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto pětka a šestka s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se. Schváleno šestka. Sedmička, osmička společně, pro, proti, zamítnuto, devítka, desítka, a dobrá. Ověřujeme sedmičku a osmičku, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Devítka a desítka, pro, proti, zdrželi se, zamknuto. A jsme u závěrečného elektronického hlasování. Zahajuji, hlasovali všichni. Končím hlasování. 53 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel. I zde jsme tedy absolutorium udělili. So, damit sind wir am Ende. Tím jsme dospěli ke konci našeho hlasování. A nyní jsme o plastových nákupních tašek, zpráva Margrete Auken. Všechny eh, zvu, aby se zapojili do naší debaty a všichni ti, kteří si nepřejí se naší debaty účastnit, tak ty prosím, aby urychleně opustili náš sál. Gut, wir können starten mit Tagesordnungspunkt an. Dobrá, a jsme u bodu 21 a na přání, na přání paní zpravodajky budeme postupovat jinak než běžně a jako první dostane slovo komise, pan Julius Lagendorf. Měl by být zde mezi námi, pokud jsem správně informován, a já mu tedy za komisi uděluji slovo, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já budu maximálně stručný, myslím si, že to je podně, poměrně jednoznačný e, návrh, který nevyžaduje eh, e, dlouhých úvod eh, a odpovídá široce sdíleným obavám vzhledem k obrovskému množství Eh, odpadu, které představují plastické tašky, plastové tašky a komise byla požádána, aby se zabývala možností celoevropské iniciativy těchto eh, plastových eh, tašek. Cházeli jsme z velmi široké konzultace, ta vyjádřila plnou podporu této myšlence a rovněž je to v souladu s usnesením Evropského parlamentu o e, plastových sáčcích a pytlích obecně a e, také jsme vycházeli ze studie o posouzení dopadu i když e, tady prostě nejsou úplně všude přesné, stoprocentně přesné údaje, co se týče e, těch e, objemů počtu tašek uváděných na trh a tak dále. A rovněž jsme velice bedlivě diskutovali v komisi o tom konečném přístupu, jak se postavit k tomuto návrhu, i vzhledem k tomu, že tady jsou poměrně značné rozdílnosti, co se týče spotřeby. Některé členské země totiž mají velice nízkou eh, spotřebu těch eh, velmi lehkých tašek, jiné zase vysokou spotřebu, takže v tuto chvíli eh, nej, jsme se rozhodli ne jít cestou celounijních cílů, ale spíš požadovat od členských států, aby přijali opatření s využitím různých nástrojů a e, potom e, sdělili komisi e, prostřednictvím výkaznictví, jak si na tom stojí. A pokud by tento stávající přístup nevyhovoval, tak bychom přišli s dalšími kroky. Tento návrh je vlastně aktualizací směrnice o balení a e, v článku 3 zavádí do definici e, velmi lehkého e, plastového osáčku či tašky a to je tedy ke článku 3 a pak je tam ještě aktualizace článku 4, stávajícího článku 4, který se zabývá e, prevencí tím, že žádá členské státy, aby přijali opatření, která by vedla ke snížení e, užívání těchto lehkých e, plastových eh, tašek a eh, chce eh, od nich, aby se intenzivněji snažili využívat určité nástroje a opatření která již existují. Já myslím, že to je asi e, úvodem z naší strany všechno, jak jsem řekl, je to poměrně e, jednoznačný e, návrh. Nemyslím, že by tady mohlo vzniknout mnoho dotazů, ale možná ještě na závěr řeknu, že tento návrh je třeba chápat v širším kontextu iniciativ komise vedoucích k Eh, revizi textů, které se zabývají recyklací a určitými cíly eh, při eh, tom odpadovém hospodářství. Rovněž, jak víte, se zabýváme plastovým odpadem a pak máme také něco, co nazýváme fitness test a tam Eh, se snažíme eh, také věci upravit, abychom ještě více zefektivnili stávající legislativu. Tento návrh, který teď máme před sebou, se týká výhradně těch plastových eh, tašek a některé další Eh, věci, eh, které jsou také obsahem eh, toho návrhu zprávy paní kolegyně Oken, se budou potom objevovat v těch dalších textech, tak jak jsem je teď stručně zmínil. Děkuji, pane Lonendorfe. A tím se tedy dostáváme ke zpravodajce paní Auken. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat komisi za to, že připravila tento návrh a musím říct, že to je otázka, která se teď objevuje e, pravidelně na pořadu e, jednání. Je to priorita už řadu let. Tak, jak řekl pan Lagendorf, existuje tedy evropská studie, která byla také podpořena evropskou iniciativou. A tato iniciativa žádá, abychom prostě v této oblasti konali. Pan Langendorf řekl, že teď jde o uh, Eh, redukovat směrnici o odpadech, ale to není, ta vě, to není ono, nejde o to ji nějak omezovat. Všechno eh, to, co je ve směrnici o odpadech, eh, není dostatečně ambiciozní. A co je zvlášť překvapující, je, že v analýze komise vlastně sledujeme určitý zcela odlišný přístup. Je tady řečeno, že nelze vycházet z tohoto přístupu, který je příliš podrobný, příliš vědecký a někdy dokonce je to přístup zcela opačný. Eh, v našem návrhu eh, jsme eh, se tedy rozhodli jít cestou využití výsledků studie o posouzení dopadů. Proč? Protože plastové tašky představují obrovský problém, obrovskou zátěž pro životní prostředí. A je to problém zcela zřejmý a viditelný lze na zemském povrchu vidět celá pole zbytků těchto plastových tašek. Je to něco, co velice zatěžuje jak mm, životní prostředí na zemi, tak v mořích a i když v zemi, jako je e, ta má vlastní, jsme výrazně snížili E, používání těchto tašek, e, tak je to problém, který zůstává e, důležitý. A pokud neuděláme vůbec nic, tak v roce 2020 tady budeme mít na zemi 111 miliard těchto plastových tašek v roce 2020. A já si myslím, že to už je E, informace, která nepochybně stačí k tomu, aby vyvolala rozpravu k této věci. Polovina těchto plastových tašek e, se tedy e, dostane do těch odpadových zařízení, ale pouze 20 všech od, všeho tohoto odpadu je recyklováno, takže dochází k obrovskému jako plítvání zdroji. Jak už jsem řekla, Chtěl jsem ve svém textu jít e, cestou doporučení vyplývajících ze studie o posouzení dopadu. Ta doporučení jsou dohromady tři. Nejprve je třeba e, si definovat určité cíle e, pro snížení objemu těchto tašek. Ty cíle musí být jasné. Snížení musí být 80% eh, pokud srovnáme eh, ten objem, který byl eh, spotřebován v roce 2010. Chceme do dvou let 80% snížení toho objemu z roku 2010. Pak je to také otázka ceny těchto plastových tašek a v neposlední řadě jsem se rozhodla jít cestou stanovení realistického kalendáře, to znamená těch dvou let, jak jak jsem řekla, v členských státech se konstatuje, že ze dne na den, na, na den, pokud se stanoví cena za tu plastovou tašku, eh, tak se věci radikálně mohou změnit, protože občané, spotřebitelé najednou nalézají jiná řešení. A pak jsou tady některé další zásadní věci v, této, v tomto návrhu. Eh, obecně E, tedy sdílíme řadu cílů komise, ale navrhujeme jít cestou e, takového e, phasing out. Je třeba si říct, že tady jsou zbytky těch totašek, které nejsou, které nejsou biologicky rozložitelné a zůstávají tedy přítomny v eh, životním prostředí. A navíc jsou tady určité látky, které jsou eh, vyloženě škodlivé eh, pro organismus. To bylo také konstatováno ve zprávě Prody. To, to jsou všechno výstražná znamení, která musíme brát zcela vážně. A je naprosto nutné, zrušit či výrazně omezit tyto e, plastové tašky. A u těch biorozložitelných, biologicky rozložitelných, tak aby mohlo být konstatováno, že se jedná o biologicky rozložitelný materiál, tak je třeba stanovit jasná kritéria. Je třeba, aby tento odpad mohl v rámci 12 měsíců totálně zmizet z povrchu zemského, ale přirozeně. Eh, takže eh, tady eh, ta kritéria musí být jasně stanovená a musí být dodržována. Pokud je nějaká plastová taška rozložitelná biologicky, a pokud tedy tady existuje legislativa v tomto směru, tak pak můžeme ty tašky uvažovat o tom, že bychom třeba si je poskytovali, nebo že by je ty země poskytovali zdarma. Tady by se mohlo uvažovat eventuálně o určité výjimce. A takovéto plastové tašky by, dejme tomu, mohly být používány pouze pro vlhké zboží, jako třeba ryby či maso, ale pro suché potraviny, jako e, zelenina či další, tam si myslím, že členské státy státy by se mohly snažit snižovat užívání těch plastových tašek. Existují totiž různé alternativy, například papír, recyklovatelné tašky a tak dále. Takže eh, těším se na vaše připomínky, na vaše dotazy a chci poděkovat za to, že jsem měla možnost předložit, eh, uvést tuto zprávu a doufám, že budeme našim voličům moci ukázat něco zajímavého a prokázat, že tady děláme něco užitečného. Děkuji paní zpravodajce a nyní kolo stínových zpravodajů a jako první paní Bolko najte. Um,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 A když jsme zjistili, že budeme diskutovat o směrnici o plastových taškách, nejdříve jsme si eh, kladli otázku, o jaké tašky to vlastně jde. Eh, vedla, byla řada diskusí o tom, zda hovoříme o těch eh, jednorázových taškách na jedno použití nebo o taškách na několik použití, protože tady je rozdíl mezi takzvanými velmi lehkými taškami, kam se většinou balí zelenina nebo i jiné suché zboží, anebo zda máme na mysli úplně všechny tašky, do kterých se třeba dávají také boty nebo oděvy a podobně. Ta definice je velice eh, široká, 50 mikronů, to pokrývá velice široký, širokou škálu plastových tašek. Já bych chtěla začít eh, tím, že jakožto uživatelka, jakožto spotřebitelka, Souhlasím s názorem zpravodajky a doufám, že budeme úspěšně spolupracovat. Souhlasím, že musíme rozlišovat několik kategorií. 50 mikronů, 10 mikronů, těch pod 10 mikronů to jsou ty velmi lehké na um, vlhké zboží a kolem 10 mikrogramů na suché zboží, jako je zelenina a podobně. Jakožto spotřebitelka si myslím, že největší problém se spojuje s těmi malými taškami na 10, 10 mikrogramů, mikronů. Velké tašky, ty jsou používány opakovaně. Takže mají delší životnost, abych tak řekla a životní prostředí je tím pádem eh, chráněno před plítváním zdroji. Zatímco ty malé, velmi lehké tašky, ty jsou velkým problémem. Komise o tom také hovoří, i když také připouští, že eh, ta čísla nejsou velmi přesná. Co jsou tedy hlavní problémy? Z hlediska recyklace Systém sběru nefunguje dobře a je tady problém s recyklací takových tašek. Jaké jsou alternativy? A můžeme hovořit vůbec o nějakých alternativách? Můžeme papírové e, tašky, pytlíky považovat za alternativu? E, papírové tašky jsou možná vhodnější pro životní prostředí než plastové. E, co jsou spolehlivá čísla? Jak říká komise? Čísla nejsou ještě přesná. Jsou tedy také kategorie větších a menších tašek vhodné, nebo je všechno má být v jedné kategorii? Situace v různých českých státech se také liší. V tomto výboru se často snažíme Eh, skloubit zájmy průmyslu a zájmy životního prostředí. Velmi lehké tašky se většinou vyrábějí v Asii a Evropa je dováží, zatímco velké tašky jsou většinou vyráběny v EU. Takže z hlediska diversifikace bychom měli mít na mysli také to, odkud ty tašky pocházejí a kde se vyrábějí. Také bychom měli zvážit možnost omezit či zakázat škodlivé látky v takových plastech, ze kterých se pak tašky vyrábějí. Měli bychom více hovořit o vhodném sběru a recyklaci plastových tašek. Neměli bychom používat údaje z 2010 jako základ, jako výchozí bod při eh, používání nebo při plánování snížení užívání. Důležité je zvyšovat povědomí, předložit čísla veřejnosti a zvažovat, jak snížit použití plastových tašek, jak omezit škodlivé zvyky spotřebitelů a vysvětlit jim, jak to poškozuje přírodu. Také bychom měli lidi podporovat k tomu, aby opětovně používali plastové tašky, tedy aby je používali mnohokrát. Pokud jde o míru snížení, nejdříve se objevily obavy, že plastové tašky budou úplně zakázány a do čehože pak budeme balit naše zboží. Ale 80% snížení je skoro stejné jako úplný zákaz. Já si nemyslím, že by se nám podařilo tak velké snížení realizovat během několika let. Možná těch 80% bylo vypočítáno z průměru v EU a nikoli e, jako 80% pro každý jednotlivý případ členského státu. Já myslím, že bude hodně pozměňovacích návrhů a že povedeme ještě hodně diskusí, e, širších, obecnějších diskusí. A i když komise říká, že to je relativně jednoduchý, nekomplikovaný dokument, já si to nemyslím a doufám, že řešení najdeme, které bude vyhovat všem. Děkuji a nyní Judith Merkis. Ehm, Děkuji, pane předsedo. plastové tašky dostanete téměř všude zdarma. V Nizozemsku se vás automaticky ptají, přejete si tašku a automaticky člověk odpovídá ano. V roce 2009 každý Evropan spotřeboval průměru 198 plastových tašek, to je odhad. Každý druhý den si tedy zakoupil novou plastovou tašku. Některé byly lehké a pak tam byly, a ne všechny, ovšem byly takové ty velmi lehké, ale taky pevnější tašky byly zakupovány. Jaké jsou externí náklady na tašky? Komise říká, že ještě vůbec nebyly eh, zapojeny do vyčíslení, jaké jsou náklady na to zbavit se těch plastů. Dobře víme, že to celé má negativní dopady na životní prostředí, na zvířata. Všichni si vzpomínáme na ty obrázky mm, e, plastových tašek, v zobácích racků, takže to má také negativní dopad i na turistiku. Například některé země, Finsko a Dánsko, již přijali odpovídající opatření a snížili používání, nebo respektive v těchto zemích se plastové tašky používají až o 500 krát méně než v jiných zemích. Jejich občané si nekupují každý den novou plastovou tašku, možná tak jednou týdně. Špatné je, že většina občanů si velice ráda nakupuje tyto tašky. Ono je to velice praktické, to je pravda, ale my musíme zajistit, abychom snížili objem plastového odpadu jak na zemi, tak v mořích. Lehké plastové tašky eh, jsou také problémem, protože všude poletují, toho jsme také neustále svědkem. Vítry odnáší Často to vidíme také u moře, na plážích. Takže i v této oblasti je třeba nějak zasáhnout. Možná by bylo dobré mít eh, plastové tašky, které by se samo rozpouštěly. To by bylo řešení. Kdyby ty tašky se skutečně sami nějak rozložily, si rozpustily, to by bylo vlastně řešení Kolumbova vejce, tedy biologicky rozložitelné. Momentálně takové tašky neexistují. Je zde celá řada definicí, eh, například název kompostovatelné, biologicky odbouravatelné, ale v podstatě nevíme, zda se skutečně jedná o pravou biologickou odbouratelnost. Děkuji kolegovi, který nabízí velice dobré definice pro tyto věci, také pro kompost. A toho je třeba se držet. Dále je třeba zohlednit inovace, které by poskytli tedy budoucnost těmto taškám. Je důležité, aby ty tašky byly skutečně rozložitelné i v moři. Momentálně máme definice plastových tašek, které se nazývají rozložitelné, ale jsou rozložitelné pouze, pokud eh, se rozloží nějakým průmyslovým procesem, ale tento možnost doma a v domácnostech nemáme. Tady je důležité, aby ty tašky byly eh, rozložitelné sami o sobě. A abychom měli také spěrné systémy. To je také důležité téma. Není možné, aby každý občan se stal expertem pro odstraňování plastových tašek. Je třeba, abychom zavedli vhodný systém. Také jsem proto, aby tašky, které se dávají zákazníkům ukaz, ty těžší, které mají více než 50 mikronů, aby se dávaly zákazníkům pouze, pokud za ně zaplatí. A co se týče tašek, které jsou těžší než 80 mikronů. Tady chápu, že to jsou tašky, které je možné velmi často používat 125 krát. To jsou skutečně silné plasty. A tady je tedy důležité, aby bylo možné takovéto plasty skutečně používat několikrát. Co se týče lehkých plastových tašek, bohužel to jsou ty, které škodí nejvíc, ale samozřejmě pro určité typy lehkých plastových tašek bychom mohli nalézt nějakou výjimku. Téma je tedy velmi složité. Bohužel občan důležitost tohoto tématu nechápe. Důležitý je sběr biologicky odbouratelných tašek. Když ovšem máme na kompostech tašky, které tam nepatří, tak je to skutečný problém, proto bychom je měli nějakým způsobem označit, například barevně, aby bylo všem jasné, že existují na trhu různé druhy plastových tašek. Těším se na dobrou spolupráci se spravodajkou a doufám, že se nám podaří změnit objem plastových tašek, snížit objem plastových tašek v budoucnosti. <laughs> Voting again. Um, thank... Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych chtěl poděkovat eh, panu Langendorfovi z komise za jeho příspěvek. Musím říct, že jsem velice rád, že Evropská komise takto eh, vlastně Eh, vyňala eh, ty e, plastové tašky a nečekala na další e, e, legislativu, ale bohužel je to o pár let později, než to mělo být. Blížíme se k volbám, nebudeme mít příležitost to dokončit. Ta celá věc mohla být už hotová dva roky, kdyby komise měla větší ctižádost a posunula toto téma rychleji předu, protože to je prostě takové to jedinečné téma eh, samostatně stojící, eh, eh, které může řešit opravdu velký objem odpadu. V Severní moři je to 0,3 odpadu, které pochází právě z těchto plastových tašek pardon, 30, 70, no, pardon, 70 odpadu. Takže ehm, musíme si uvědomit, že e, jsou země, které si dovedly poradit s tímto problémem už e, mnohem e, rychleji než my. Ale dobře, teď konečně máme návrh od komise, ale není tady žádný obecný společný cíl. Zdá se, že komise v tuhle chvíli se spíš snaží ne Eh, eh, rušit příliš členské státy, nevadit jim, než aby eh, tlačila nějakou environmentální konkrétně agendu. Viděli jsme to i dnes ráno, zase v jiné oblasti. Takže já velice vítám zprávu naší paní kolegyně, eh, paní eh, Margarety Auken, kde zavádí těch 80% eh, jako cíl do dvou let. Myslím, že bychom měli být takto ambiciozní, co nejambicioznější možno a je relativně snadné tohoto cíle dosáhnout. Takže to skutečně hodně podporujeme. Jeden z klíčových prvků je samozřejmě definice definice plastové tašky. A tady musím říct, že potřebuji nějakou zpětnou vazbu, nějaké odpovědi, eh, od Evropské komise k návrhu zprávy paní Auken. Těch 10 mikronů, o kterých ona hovoří, jako taková, eh, o takové hranici, Eh, to znamená maximálním požadavku. Já to chápu tak, že ona myslí eh, ty tašky, které třeba dostáváte u řezníka, eh, kde vám zabalí kus masa do takovéto tašky a to by tedy mělo být vyjmuto z této směrnice, ale já doufám, že ona také nechce vyjmout ze směrnice ty tašky plastové, které dostáváte na trhu, abyste si do nich uložili ovoce či zeleninu, protože ty bych opravdu nerad vyjmul Eh, působnosti směrnice. Takže má otázka ke komisi je následující. Domníváte si, že těch 10 mikronů, tento limit 10 mikronů je něčím, co je eh, možno vnímat jako rozumný limit, jako proveditelný cíl, eh, protože to je také přece aspekt, na který bychom měli dbát. A v neposlední řadě, pane předsedo, Souhlasím s Evropskou komisí v tom, že eh, že teď do tohoto návrhu začlenovat ještě další parametry, e, ty karcinogenní látky a tak dále, to by nebylo patrně dobré. Je e, lepší e, posečkat na tu další legislativu a zahrnout to tam. Já bych také rád, kdybychom s tímhletím bodem byli trochu rychlejší s těmi plastovými taškami a až budeme později jednat s radou, tak bych nerad, kdybychom strávili velice zase velice dlouhý čas na ty eh, ožehavé eh, ta eh, otázky. Já skutečně myslím na těch 70% plastového odpadu v našich mořích, které bychom mohli zredukovat a to zredukovat podstatně. Takže doufejme, že vše půjde rychlou cestou. Děkuji, Anna Rozbach. Tak, moment. Jeg vil dansk. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat kolegyni, paní Auken, za odvedenou práci a za to, že všechny ty věci zahrnula do zprávy. Já nesouhlasím s komisí, když komise říká, že je to jednoduché, neproblematické. Nikoli, já si myslím, že je to naopak velmi složitá otázka a jsem ráda, že vidím, že konečně tento návrh je zde předložen. Doufám, že se nám konečně podaří dosáhnout určitých výsledků a to ještě před vypršením té lhuty. Souhlasím s kolegy, kteří řekli, že tento návrh přichází pozdě. Ano, Eh, na tuto problematiku bylo možné reagovat uspokojivě tak, že by se eh, eliminovaly zcela eh, plastové tašky, ale to není možné. Nemůžeme chtít po spotřebitelích, aby se úplně zakázaly plastové tašky. To by totiž zase zvedlo použití jiných forem obalů. Prostě jednoduché řešení není zabalit produkty, výrobky, zboží. To je potřeba tím či oním způsobem. Další způsoby balení jsou také do jisté míry buď z plastu, nebo z pěny, nebo z papíru, nebo z nějakých jiných kombinovaných eh, látek. Papír. Papír nechceme, protože papír také představuje problém pro životní prostředí. Celá řada chemických látek se používá při výrobě papíru. Víte, že existují studie, že v papírenském průmyslu se používá velké množství chemických látek ve velkém, eh, ve velkém objemu. Takže řešení jednoduché není a musíme skoupat různé možnosti. A to co nejrychleji. Dostala jsem určitý počet eh, zpráv, žádostí i varování varování, které eh, nás upozorňují, že musíme být opatrní a ne, že nemůžeme navrhovat nějaká nebezpečná řešení. Je tady celá řada problémů, které se s touto otázkou pojí. Biologicky rozložitelné plasty. To je také otázka, kterou nelze zkoumat jen izolovaně. Také při výrobě tohoto typu biologicky rozložitelného plastu se používá celá řada chemikálií. To, že se ten plast eh, biologicky rozloží, to není všelék, protože se rozloží na malé částice a ty malé částice se pak eh, vstřebají do životního prostředí. Ten plast nezmizí úplně, jenom se rozloží na velmi malé části. Musíme si tedy představit určité flexibilní modely a zvážit, zda je možné takové modely uplatnit ve všech členských státech. Máme různé e, z metody sběru, které se také liší v různých e, státech podle toho, jak velké množství se e, sbírá či recykluje. V některých zemích ale takový sběr není vůbec a tady by možná se dalo najít nějaké harmonizované řešení. No, řešení bude nicméně dosti složité. Není také možné eh, poškodit země, které již eh, určité řešení mají. To by bylo neopatrné. Nemůžeme se tedy snažit jen jeden jediný evropský cíl snížení. Musíme si zvážit, eh, jak velké úsilí může vyvinout každá země. V Německu, v Dánsku a jinde je situace odlišná. My už jsme udělali hodně a bylo by dobré eh, zaměřit se také na země, které ještě toho příliš mnoho neudělali v tomto směru a eh, na ně se soustředit a ne sankcionovat ty, kteří již eh, mnohé udělali. V některých zemích už dlouho říkáme, bude-li se požadovat, řekněme, 50 centů jako platba za použití plastové tašky, tak oni si najdou i jiné alternativní řešení, jak odnášet nákupy domů. Existují tašky, nebo složitelné krabice a jiné tašky, eh, které použijí na při odchodu z obchodu, pak to eh, si to uloží do auta a pak si to zase vyloží doma. Musíme také eh, sázet na vzdělávání oby občanů a zejména dětí. Vysvětlovat lidem, že není dobré vyhazovat plastové tašky v přírodě, že existují jiná řešení a že příroda by měla by zůstat čistá Plasty je třeba používat opakovaně, to přece není odpad. Jakožto spotřebitelé bychom měli maximálním možným počtem opětovných užití eh, šetřit zdroje. Prostě není to odpad, který okamžitě skončí ve volné přírodě. Jakožto političtí představitelé máme velkou povinnost vzdělávání a informování občanů. Já doufám, že se brzy najde řešení a že se brzy dohodneme a že nalezené řešení bude flexibilní, reálné. Jsem ráda, že dobře spolupracujeme se zpravodajkou. Děkuji. Nyní zahájíme kolo členů výboru a musíme omezit řečnickou dobu na dvě minuty. Prosím, dodržujte přesně řečnickou dobu. Jako první půjde nám dobrým příkladem Krista Klás. Takže tedy rychle Eh, zákazy jsou jednoduché, ale je třeba k tomu pohlí přistupovat diferencovaně. Je třeba informovat spotřebitele, ten si musí sám smět rozhodnout, jaký obalový materiál potřebuje. Máme různé produkty, různé materiály, a ty prostě si vyžadují různé typy obalů. Odpovědnost spotřebitele samozřejmě je řízena i přes jeho peněženku, proto nějaký nízký poplatek za ty lehké plastové tašky v oblasti potravina, potravin je smysluplný a ten po, skutečně toto se vyplácí. To 80% omezení Kolegové, to v podstatě je zákaz. A co se stěny, stane s těmi zbylými 20%, toto podpořit nemohu. Máme různé přístupy v Evropě. E, někde se tašky dávají zdarma a nemáme tady oddělený sběr a využívání plastového odpadu. Pak tady máme oddělené spírání plastického odpadu, například v Německu se plastový odpad přebírá bezplatně a potom se recykluje. Takže toto je třeba vše zvážit a zvolit vhodný přístup. Samozřejmě je dobré podpořit recyklační systémy, tam je řada nových inovativních věcí a samozřejmě jsou to také pracovní místa, která mohou v Evropě takto nově vznikat. Takže snížit objem jistě, recyklovat a biologicky rozložitelné tašky. To jsou hesla, o které nám jde. Já si myslím, že ovšem eh, spotřebitel se nevyzná v těch různých druzích biologické odboratelnosti a rozložitelnosti. Eh, pojem bio v souvislosti s plastovými taškami to je klamání spotřebitelné, protože biologicky odbornatelné plastové tašky se eh, z ekologických materiálů se stávají pouze z jedné třetiny a navíc je třeba průmyslového procesu, aby se rozložily, takže to není smysluplné pro ekologii. Je třeba to dobře zvážit a my předložíme rovněž odpovídající pozměňovací návrhy. Děkuji. A jako další kolega Prody. Děkuji, pane předsedo. To, eh, co tady bylo navrženo, se týká těch eh, konvenčních eh, plastových tašek, které jsou velice trvanlivé, dalo by se říci, se vším negativním dopadem, který to má na životní prostředí. Já chci připomenout jednu věc. V Evropě jsme učinili určité pokroky v oblasti výroby plastů a plastových tašek, které jsou skutečně rozložitelné biologicky, které jsou kompostovatelné. A já se domnívám, že to je přece obrovská výhoda. A tyto tašky lze e, už používat, aniž by pro životní prostředí vznikala dlouhodobá rizika. Já bych byl opravdu rád, kdybychom tady činili určité rozlišení, e, protože ty plastové tašky, o kterých hovořím, jsou vyrobeny z plastu, který zase je eh, eh, produkován z různých eh, rostlinných složenin a jsou, jak jsem řekl, taškami, které je možno plně kompostovat a jsou tedy rozložitelné. Eh, biologicky a tím pádem mohou přispět Eh, k řešení situace. Prostě do nich se mohou eh, umístěvat eh, i vlhké odpady a celé se to pak dá kompostovat. A máme kvalitní řešení. Biologicky rozložitelné materiály, které se postupně eh, pomalinku rozkládají, jsou nebezpečnější, protože tady eh, eh, zbývají ty malé drobné částice. Co se týče těch modernějších typů plastových tašek, tak na ně máme už zařízení. Máme možnost je vyrábět a je zapotřebí, aby tyto praktické tašky byly vyráběny a aby je mohli občané používat. Děkuji, Karen Lawrence. Děkuji, bylo řečeno již mnoho. Paní Augenové, děkuji mnohokrát. Myslím si, že jste vypracovala velmi dobrý dokument. Těch 80% je sice samozřejmě velmi ambiciozní cíl. Já osobně mám trochu strach z toho, že vždycky začínáme až na konci u spotřebitele. Proč, milá komise, si nerozmyslíme nějakou skutečně dobrou recyklační politiku v Evropě, kde bychom eh, měli také rozumnou odpadovou hierarchii, která by otevírala celou řadu dalších možností, protože mnohý odpad eh, skončí na skládkách, protože nemáme směrnici o užívání půd v Německu a možná i v Dánsku a dalších zemích jasně vidíme, že jsme již na správné cestě. Nejsme perfektní, to jistě ne, ale já se ptám těch, kteří se tak horlivě zastávají té tašky u řezníka, já se jich ptám, jak se dostává ta taška na trh, jak to má zákonodárce odlišovat. Já si myslím, že skutečně je lepší mít nejdříve skutečnou recyklační politiku, to nemáme a to ani v Německu. My jsme světový mistr ve sběru odpadu, ale pak vlastně e, vše, co jsme takto selektivně nazbírali, e, hodíme do jedné pece a spálíme. Takže já bych skutečně si psala recyklační politiku, jinak jsem s tou zprávou spokojený a pane Prody, ta otázka těch bioplastových odpadů, to má celou škálu různých aspektů, které z nich jsou skutečně odbouratelné, které jsou kompostovatelné a tak dále. Bylo by krásné, kdybychom měli plasty, které si můžeme odbourat doma sami v kompostu, ale tak to není. A pokud máme takovéto plasty, které nejsou skutečně odbouratelné, tak to vlastně brání skutečné recyklaci. Já si myslím, že správná odpověď na tento problém je mnohem lepší, by byla mnohem preciznější politika hierarchie, tak abychom dospěli ke skutečné recyklační společnosti a nezastávali dále tu klasickou spalovací politiku. Potřebujeme nový historický politický vývoj v této oblasti a ne postupovat tak, jak do posud. Děkuji kolegyně Andriesku a potom Kukovič. Děkuji vám. Hovoříme o velice důležité otázce. Důležité pro spotřebitele, když hovoříme o těch velmi lehkých plastových taškách. A já děkuji eh, zpravodajce. Dočetla jsem se v tisku, že EU chce zakázat plastové tašky. Když je to řečeno takto, tak samozřejmě občané si kladou otázku, co vlastně to znamená. Takové věci je třeba říkat jasněji. Chceme snížit v EU spotřebu určitých typů plastových tašek. A členské státy si mohou zvolit, jakým způsobem chtějí dosáhnout tohoto snížení. Je tady zapotřebí mít ale určitá opatření aby se problém vyřešil, zejména u těch jednorázových plastových tašek. Je proto také podpora ze strany občanů a proto si myslím, že jak evropské orgány, tak národní orgány by měly využít tohoto elánu Myslím, že je třeba také přinést určité vysvětlení, a sice to, že e, plastové tašky, takzvané OXO biodegradabilní, nejsou skutečně e, rozložitelné, protože se vlastně jenom e, drolí na menší částice. Hvala lepa, predsednik. In... Kukavič, prosím. Spi Augen. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za její návrh. Ten návrh je velice ambiciozní. Plastové tašky byly velkým hitem na trhu. Místo, abychom nosili břemena na ramenou, na zádech, tak jsme je začali nosit v ruce. Ale to má eh, také velké důsledky pro naše záda, pro páteř to je otázka kultury a také informování občanů. V Číně jsem nikdy neviděla plastové tašky, protože oni je všecky sbírají a recyklují. Eh, v Tunisku je to naopak, vidíte je úplně všude. A když se snažíme najít řešení, musíme brát v úvahu zdraví, životní prostředí a na druhé straně musíme také přemýšlet o tom, co je eh, přijatelné pro naši mladou generaci a jak eh, věd se to bude dále vyvíjet. Potřebujeme řešení pro snížení eh, objemu používání plastových tašek. Těch 80% to je cíl problematický. Měli bychom přemýšlet o tom, jak jsou vyráběny, z jakých materiálů, jaký mají tvar a kolikrát je možné je znovu použít. To všechno vyžaduje studie a vyhodnocení. Já jsem nikdy neviděla takové vyhodnocení situace, které by se na věc dívalo z hlediska mládeže. Neviděla jsem nikdy vyhodnocení, které by se týkalo průmyslu. A Musím vám říci, že ve Slovensku eh, jen málo kdy dostanete plastovou tašku, málo kdy jsou zdarma, většinou za ně musíte zaplatit. Ale informovat, eh, zvýšit povědomí, to se u nás provádí velice dobře a já tedy připravím pozměňovací návrhy. O Lubičevka. Lubi... Děkuji, paní Lubičeva. Благодаря, господин председател.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 Je to v pořádku? Okay. Колеги, uh, uh, dnes говорим za ограничаване i uh, za opasnosti от употреба. Vážené kolegyně a kolegové, eh, jde o to, že dnes chceme hovořit o rizicích, která představují tyto plastové tašky s uchy. Uh, Eh, musíme ale být eh, jednoznační. Před několika lety jsme ještě prostě eh, museli běžně tyto tašky používat, protože oni měli svou výhodu. Pokud jejich užívání teď představuje problém, no tak to znamená, že prostě musíme přijmout poměrně komplexní opatření, abychom tento problém překonali. E, myslíme na snížení spotřeby, ale snižování spotřeby znamená, že musíme nejprve e, společnost e, dost informovat. Lidé si musí uvědomit, že tyto tašky mají, dejme tomu, určité výhody, ale také řadu nevýhod. Bude muset dojít ke změně mentality lidí a měnit mentalitu lidí, to je obtížné. Je třeba myslet na novou metodu vzdělávání a osvěty mezi mladými. Mladí se k věcem staví reagují odlišně. A e, ohledně té rozložitelnosti biologické e, plastových tašek, tady si myslím, že je třeba rozlišovat mezi těmi e, lehkými a menšími taškami a velkými běžnými taškami. To je velmi důležité ve světle konkurence mezi firmami, která představuje problém v některých členských státech. Znamená to, že spotřebitelé nemají dost informací, nevědí o biologické rozložitelnosti tašek, nevědí, jak činit rozdíl mezi tím, co rozložitelné je a co naopak rozložitelné není. Říkáme, že chceme snížit spotřebu plastových sáčků a tašek, ale já si kladu otázku, jak tak učiníme, protože tady opravdu existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Máme určitý cíl, ale abychom ho mohli dosáhnout, potřebujeme společné politiky a společné politiky zase implikují komplexní opatření, to znamená určitá omezení, ale z druhé strany prostě ta opatření musí také jít

E, směrem ke spotřebě, musí se týkat spotřeby. Lidé nevědí, co e, plast pro životní potřeb, e, prostředí představuje. A podle mého názoru jsou to právě ty deseti mikronové lehonké teč sáčky, které představují největší problém. A co budeme dělat s těmi jedenácti mikronovými? Prostě budeme potřebovat hodně hodně fakt a uh, opak, uh, prostě vícenásobné užití eh, těch sáčků také není bez rizika. Prostě musíme se zabývat všemi aspekty tohoto problému. Máme před sebou obrovské množství práce a musíme myslet na eh, politiky, které nám pomohou dosáhnout našich cílů. Yes, um, I think most probably has been said, but I would like... Děkuji. Já myslím, že většina už tady zazněla ale chtěl bych říci, že je tady ten limit 50 mikronů a myslím, že pod eh, tímto limitem by vše mělo být eh, biologicky rozložitelné. Také se musíme dohodnout tam, co to znamená biologicky rozložitelné, protože eh, se říká, že právě ty bio, ta oxo biodegradabilní nejsou skutečně biologicky rozložitelné, tak to je opravdu velice Eh, složité, kdy, dokdy se rozloží na eh, kysličník eh, uhličitý. Takže já myslím, že to je tedy ta otázka, zda biodegradabilní neznamená vlastně pouze rozložení na maličké částice plastu. Musíme zdůraznit v definici, že biodegradabilní znamená úplně biodegradabilní. A dále Zřejmě bychom si měli eh, představit, že se to rozloží na nějaké eh, biodegradabilní částice, takže musíme eh, jasně vysvětlit, co to znamená, když žádáme, aby byly takto rozložitelné. Na druhé straně musíme také žádat, aby se za tyto tašky platilo, aby si lidé rozmysleli, jak je používají. Před 40 lety můj Eh, otec ve Švédsku měl malou obchod, zavedl to, nejdříve pár týdnů byly určité protesty, ale pak se považoval za zcela normální, že se za takové tašky platí. Já myslím, že i v tomto případě nejdříve v prvních několika týdnech bude, eh, budou určité protesty, ale pak si na to všichni zvyknou. A eh, já tedy mohu předložit určitý návrh na tašky z, z látky, když mě vyzvete. Děkuji. Nyní prosím pan Líze. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Auken. Já jsem se setkal ve svém volebním obvodu se školáky a Konstatoval jsem, že to jsou problémy, které jsou blízké veřejnému mínění, stejně tak jako různé e, skládky odpadu. Nicméně já jsem trošku kritický. k úplnému zákazu. Dokonce i zelení v Německu měli špatné zkušenosti s věcmi, které se prostě zakáží možná s určitou výjimkou pro ty velmi lehké tašky. No, samozřejmě recyklování je velice eh, důležité. Je třeba zvažovat, co se s takovými taškami bude dít a eh, vyhnout se největším problémům recyklací. Cíl 80%, to mně připadá také problematické, protože možná bychom si měli stanovit cíl na E, obyvatele, určitou určité číslo vázaného na obyvatele, protože jsou velké rozdíly mezi členskými státy. A říci, že některé státy mají tyto, tuto spotřebu plastových tašek relativně e, nízkou, jiné zase velice vysokou. Vytváříme tady eh, jednotný trh a takové návrhy, kdy budeme říkat, členské státy musí udělat to či ono, to je možná složité. Asi bychom neměli uvažovat o zákazu v zemích, kde spíše by se možná uvažovalo o poplatku za takovou tašku. Já jsem četl, že e, v Číně byl, e, se zvažoval zákaz e, velmi lehkých plastových tašek. Nevím, jestli je to pravda. Bylo by dobré, kdyby nám komise řekla, za to je pravda. Také otázka ekologické bilance, používání plastových tašek a používání papírových tašek. Bylo by zajímavé toto srovnání. Bylo řečeno, že bavlněné tašky ty zase po týdnu je třeba prát, aby člověk v nich nepřenášel patogenní e, zárodky. Tak e, no já jsem e, neprodělal žádnou chorobu, i když jsem takový, takovou bavlněnou tašku používal déle než jeden týden. Ale jsou tady přece jenom závažné argumenty, které, které uvádí výrobci plastových tašek. No, maximální délka použití to je pět dní. Eh, paní Okny. Merci, monsieur le président. Chers collègues, Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už toho tady zaznělo hodně, tak jenom dovolte tři krátké připomínky. Za prvé, chci říct, eh, že tak, jak to řekla také eh, Karin Florence, v řadě členských států už existují národní úpravy E, díky kterým se podařilo velmi výrazně snížit spotřebu e, plastových e, tašek, které se následně stávají odpadem, tím, že se prakticky zrušilo používání tašek na jedno použití a zvýšil počet tašek, které jsou rozložitelné biologicky. A tady myslím, že bychom se měli také zabývat aspektem inovace a výzkumu. Já jsem se šla podívat na čističku v Bruselu, eh, která je pro vaši informaci největší čističkou eh, tohoto typu v Evropě. A eh, Tady se analyzovala voda během toho čištění a zjistilo se, že tam jsou částice polymerů, které se vlastně spojují s těmi materiály rozložitelnými a byla nalezena bakterie, která eh, E, vlastně e, se živí těmi e, drobnými částicemi a pak může být následně využita i pro výrobu plastu. To říkám jen tak bokem, abychom se zabývali dnes aspekty té cirkulární ekonomiky a měli bychom být schopni hledat ty dobré technologie, aby ty rozložitelné tašky byly vlastně znovu použity pro ty částice, které my z toho můžeme vyčlenit a pak vlastně vznikne materiál, který je zase možno použít na další produkty. Tak hledejme možnosti, jak prosazovat využití výzkumu a inovací. Musíme zároveň vyslat jasný, zřetelný signál našim sousedům. Je tedy zapotřebí, aby nad rámec Evropské unie eh, celé k mezinárodní společenství bylo eh, v tomto směru podrobeno eh, o světě. 800 milionů tun odpadu je nalezne cestu do moře a tyto plastové, dalo by se říct, ostrovy jsou natolik odolné a pevné, že jim často neponiknou ani lodě. Takže že my musíme také e, se spojit s mezinárodním společenstvím e, v tomto směru a chci moc poděkovat spravodajce vytvořila skvělý dokument. Děkuji, Kryton Arsenis. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit své blahopřání paní zpravodajce. A chci podpořit elementy, které má ve své zprávě. Myslím si, že v případě plastových tašek nesmíme být příliš optimist, v Této věci jsme již učinili jisté kroky, máme naplánované kroky další, ale já jsem toho názoru, že zatím nemáme žádné opatření, které by bylo skutečně přiměřené a které by skutečně umožnilo nějakým způsobem zvládnout tento strašlivý fenomén znečištění eh, pastovými taškami. A eh, souhlasím s tím, co řekl Karl Schlitter o biologické rozložitelnosti. A ještě jedna poznámka. Karel Heinz Florenz hovořil o skládkách. Je třeba, abychom si skutečně zvážili, zda bychom nechtěli tady zahájit iniciativu, která by vedla k přísné kontrole spalování odpadů. Mnoho členských států, totiž které odpady spalují, by takto mohli být, by touto cestou měli být přinuceni k tomu, aby měli tedy recyklační kvotu, která by byla vhodná. Ještě jednou komise, ale prosím o stručnost, jinak budeme mít problém zdržet náš časový harmonogram. Thanks, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím jenom stručně se vyjádřit k několika věcem. Nejprve chci říct, že konečný cíl toho návrhu a jeho rozsah jaké jsou. Cílem je v zásadě e, zabránit tomu, aby tady rostl objem odpadu, takže dřív, ještě než se začneme zabývat e, recyklováním, spalováním, e, řešením toho odpadu, tak se musíme zabývat otázkou rozsahu, abychom Eh, zamezili nárůstu toho eh, odpadu. Takže tento návrh se týká zabraňování eh, využívání toho to materiálu a tak pak tady máme další směnici, která se bude zabývat prevencí. Jistě jde o to také soustředit se na to, aby se méně užívaly Eh, další eh, druhy eh, těch tašek, ale hlavní je tedy prevence a v členských státech panuje schoda v tom smyslu, že ten prostor tady je. A teď k rozsahu působnosti té směrnice. Hovoříme o všech lehkých plastových taškách, do kterých tedy patří i ty velice tenké, tašky, ale samozřejmě zpravodajka eh, má úplně odlašný přístup, protože ona hovoří, že bychom měli stanovit nový eh, celkový cíl, což není cesta, kterou jsme v komisi zvolili. My eh, vlastně tady máme jednotnou skupinu těch plastových tašek 15 mm, kronů a méně, ke kterým mají členské státy jednotný přístup. Myslíme si, že tady je prostor, aby se snížil eh, využívání všech těchto tašek. Jak už jsem řekl v úvodu, domníváme se, že určité horizontální věci, ať už se jedná o plastový odpad a nebo eh, balení a tak dále, by stálo za to řešit v rámci jiného kontextu, ne v tomhle, a budeme mít plno eh, možností se tím bavit zabývat, eh, zabývat eh, v souvislosti se směrnicí o palení a eh, také v odpověď na tu zpětnou vazbu, kterou jsme dostali k zelené knize o plastovém odpadu. Takže neměli bychom naprosto všechno směšovat. Některá témata sem nepatří. Uh, takže zase zákaz, o tom se také v našem návrhu nehovoří. E, členské státy si mohou vybrat nejvhodnější nástroj, můžou to být různé poplatky, můžou to být, můžou to být ekonomické nástroje, tržní nástroje, ale samozřejmě tato opatření mohou také zahrnovat e, určité osvětové e, možnosti a aktivity, Eh, a kurzy, to všechno takhle detailně v našem návrhu není. Máme také určité údaje o změnách chování, o tom, že dejme tomu tisíc eh, nebo výměna tisíc eh, taš, tisíce tašek znamená, že budou zase jiné využívány víc pro, a za každých tisíc lehkých tašek, tak eh, nějaké čtyřistovky jiných tašek se objeví na místě těchto prvních, takže to je třeba mít na zřeteli. Eh, to vyplývá také z hodnocení, se eh, studie o hodnocení dopadu. Tato studie se také zabývá dopady na výrobce, abych reagoval na vaši otázku zase se tím zabývá. My jsme se pokoušeli pracovat s údaji, které jsme měli k dispozici a museli jsme se spolehnout na výrobce ohledně těch dalších údajů, eh, údajů co do množství pracovních míst a tak dále. Celkový eh, závěr je, že eh, ve světle tedy těch environmentálních výzev a rozdílných situací těžko srovnávat. Právní základ eh, článku 14 v souladu s prvním návrhem a článek 18 stávající eh, směrnice o eh, balení, ten se vztahuje k vnitřnímu trhu poměrně zásadně a modifikace podle našeho názoru by měla vyplývat zase z článku 114. Takže jde o to, abychom prostě byli konzistentní, co se týče právního základu původní směrnice. A myslím, že to je asi všechno, co se vztahuje k právnímu základu a vlastně i k těm dalším dotaz, dotazům. Myslím, že jsem je všechny zodpověděl. Děkuji komisi. Já. A nyní? Ano. Nyní dostane slovo paní zpravodajka, aby mohla na závěr zareagovat na otázky a další věci. Prosím. Děkuji, vám po všech těch jazycích. Já se pokusím v odpovědích použít angličtinu. Především děkuji komisi. Já myslím, že to je opravdu přesvědčivé, když říkáte, my pokrýváme všechny tašky a my navrhujeme snížení všech tašek. To, to mě opravdu velmi těší ale ve vašem eh, návrhu není žádný um, cíl, žádné, žádný prostředek, jenom prostě doporučení. Eh, takže tolik tedy eh, ke komisi přece. Je třeba mít nějakou alternativu, do čeho zabalíte rybu nebo maso. A to je právě ta otázka těch velmi lehkých plastových tašek. Eh, které by mohly být vyloučeny, ale tam, kde to není učeno pro maso nebo ryby, to říkám také ve svém návrhu, ve své zprávě, prostě eh, Nestanovujeme tam eh, konkrétní cíl. Mohli bychom to udělat, ale to není konkrétně můj problém, abychom se na to podívali opravdu upřímně můžeme říct si to tež, co komise říci. Chceme všechno, chceme snížit všechno a neřekneme vám jak, ale jenom vám říkáme, musíme se to zlepšit. Tak to si myslím, že také je možná eh, odpověď Kristě a Radmile, když eh, byla otázka, zda se navrhuje zákaz. Nikoli zákaz, navrhujeme 80% snížení průměru EU. A někteří říkají, neměl bychom některé trestat. No já to nepovažuji za trest, když budeme řešit tento velice složitý problém plastových tašek. A dokonce i v Dánsku. I v Dánsku trpíme eh, Tímto problémem trpí naše moře a mohu vám říci, je to i v Dánsku. I když možná Dánsko je to e, nejlepší v rámci EU. Já jsem přesvědčena, že když bychom udělali opravdu, opravdové kroky, které lidé budou vidět, že fungují, tak to bude velice dobře hodnoceno. A já ještě se obracím na komisi a říkám, já jsem velice uh, Eh, překvapená, když máte tak velice dobrou zprávu, proč to nepoužijete. A možná, že máme nějaké vysvětlení, proč to tak je. To je eh, vlastně plítvání dobrou prací, když se nepoužije tak dobrá zpráva. Já se snažím to znovu použít. Eh, vy to jen vyhodíte do koše. No, my bychom chtěli eh, využít těch velice dobrých nápadů v té vaší velice dobré práci, kterou ale vy se nesnažíte použít. A teď ještě pár poznámek, protože myslím, že my jsme opravdu v diskusi pokryli velice velké množství aspektů. Tak pár slov k tomu biodegradabilnímu aspektu. Já se nebudu do tohoto pouštět, eh, je to ve zprávě komise ale jisté je, že když eh, pracujeme s něčím biodegradabilním, tak bychom měli mít opravdu velice přísné podmínky. Není to otázka eh, sběru biodegradabilních eh, plastů, ale měli bychom mít prostě možnost někam vytřídit právě ty plastové tašky. Nějakým způsobem to označit a vytřídit. Ano, hovořila jsem už o těch velmi lehkých taškách. Pak bych chtěla ještě zdůraznit jednu věc v závěru. Já jsem velice ráda, že od Karla Heinze i od komise jsem dostala velice jasné věci. Především je třeba působit v oblasti prevence. Prevence to neznamená nějaké e, úžasně složité postupy pro recyklaci. Pokud já vím, to je prakticky nemožné, protože i když máte velice dobrý systém sběru, e, tak e, u té recyklace plastových tašek, to není něco, co je opravdu velice jasné. E, plasty obecně ano, to, jo, to ano, ale čistě plastové tašky, to je docela složité, tam není nic e, hmatatelně uchopitelného, podstatného. A stále by hrozilo, že po ulicích či v přírodě se bude ve větru vznášet spousta plastových tašek. Já se chci vrátit k otázce prevence. E, to je můj pozměňovací návrh číslo 3. Tady je velice jasně řečeno, současné míry recyklace jsou velice nízké, i když jsou tyto plastové tašky recyklovatelné. A nepočítá se, že recyklace plastových tašek e, dosáhne tak příliš vysoké míry, protože e, plastové tašky nemají velkou hodnotu při recyklaci. E, přeprava je náročná, je, je drahá, je náročné je sbírat, obsahuje, má to také velký obsah vody a podobně, takže to neřeší problém těchto tašek. Právě proto je důležitá prevence. Prevence je na prvním místě. A prevence by také měla být na prvním místě v naší zprávě. Eh, recyklace, ano, prosím, použijeme recyklaci v možné míře, ale nemůžeme to dávat na první místo. Já myslím, že jsem asi celou tu otázku takto schrnula a těším se na další spolupráci na této zprávě a abychom to dokončili co nejrychleji. Děkuji Margaretě Augen. Harkenové 27.1. je lhůta pro pozměňovací návrhy, je to ve 12 hodin. A jak jsem již řekl dnes dopoledne, až do pátku máte možnost používat nástroj, takový podpůrný nástroj, pomocí kterého asistenty či samotní poslanci mohou připravovat pozměňovací návrhy. Je to takový test, já jsem to již dnes dopoledne vysvětlil. Ehm, na NB budeme pravděpodobně hlasovat 6. března a na plénum to půjde v druhé dubnové plenárce pravděpodobně. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za rozpravu. A nyní se dostáváme ke zprávě kolegy Kakise a tam jde o emise oxidu uhličitého. Prosím, kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva o klimatických emisích v námořní dopravě, které, u lodí, které plují do evropských přístavů, myslím, z hlediska naší zprávy, tedy se blíží k uzavření. Já se snažím dosáhnout dobrého výsledku v naší zprávě v rámci ještě tohoto volebního období. To znamená, aby bylo možné ještě eh, po hlasování 30. Eh, jednat s řeckým předsednictvím a možná bych bylo eh, možné to ještě dodělat v našem volebním období. Není to jednoduché, času je málo. V nejlepším případě bychom mohli doufat, že dosáhneme dohody, i když možná se s tím dostaneme až na plenární zasedání. Ale předtím budeme muset ještě hlasovat. A budeme muset dosáhnout kompromisu u různých aspektů a různého užití v rámci našeho výboru zde v parlamentu. Eh, jaké jsou hlavní a kritické body v této zprávě? Eh, především je to rozsah působnosti. Můj návrh je takové, abychom rozšířili rozsah působnosti a zahrnuli tam NOx, jak víte. NOx to je skleníkový plyn A ten dopad z hlediska eh, dopadu na klima je buď pozitivní nebo negativní. Čili já bych to tam chtěl zahrnout, aspoň tak zní můj návrh, v kompromisních návrzích. Také myslím, že je třeba rozšířit pole působnosti eh, v tom smyslu, jaké lodě to pokrývá. Musí to pokrývat i menší lodě. A s tímto cílem bychom chtěli trošku ulehčit administrativní zátěž pro lodě, pro plavidla. Takže e, použijeme jiné, jiné prostředky měření, jako je například energetická účinnost. A budeme chránit také obchodně citlivé údaje tím, že budou eh, prostě veřejně dostupné údaje, dostupné pro všechny na trhu, aby bylo možné zvýšit účinnost, zlepšit účinnost. Obecně vzato eh, musíme zvážit, čeho chceme dosáhnout tímto právním předpisem. V podstatě se snažíme, aby IMO dosáhlo dohody, jak měřit skleníkové plyny v moři, v, na lodích, v pravidlech. A také, aby se uplatnil princip znečišťovatel platí. I v této oblasti. To je ta důležitá věc, kterou chceme prosadit. Některé věci je možné eh, dlouhodobě, něco je možné dosáhnout například globálním poplatkem či daní. A já osobně myslím, že by bylo jednodušší zavést poplatek či daň, protože to je také jednodušší eh, pro zavedení, ale o tom budeme ještě diskutovat v budoucnu. A, eh, ale v každém případě musí platit princip platí znečišťovatel. Nestačí jen eh, zvýšit energetickou účinnost jak to vyplývá také jako eh, paralelní cíl. Ano, to je také dobrá věc, ale nejdůležitější je prostě uplatnit princip eh, znečišťovatel platí. V námořní dopravě, námořním obchadu je prostě prosadit, že je třeba platit za eh, emise, které ovlivňují klima. A my budeme schopni eh, prosadit tuto věc a dosáhnout dobrých výsledků díky našemu hlasování. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů kompromisních, tedy eh, návrhů, kde jsme dosáhli kompromisu, eh, když samozřejmě úplně ve všem není možné se na kompromisu dohodnout. A budeme se muset snažit to řešit hlasováním. A doufám, že po hlasování budeme schopni zahájit trialog a dosáhnout eh, dohody ještě v tomto období. Taková je moje naděje a chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, i všem ostatním, kdo pracovali velice usilovně na této věci a dosáhli jsme celkem velkého pokroku. Jsme už dost daleko a příští týden bude možné hlasovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát a za jako další bude za EPP hovořit Christopher Fjellner. On sedí u sociálních demokratů. Tohle téma to mi vyhovuje. Nejprve bych chtěl říci, tady si připadám trošku jako Dorothy Baker. Ale teď se pustíme do práce. Nejprve se eh, musím omluvit, nemohu tady zůstat do konce rozpravy, protože jsem dostal sdělení, že musím eh, odletět dřívějším letadlem. Ale eh, tady je důležité si uvědomit eh, několik věcí, konkrétně to, že námořní doprava je nejvhodnější eh, z hlediska nákladů. Další aspekty nejsou až tak dobré, ale musíme si uvědomit tento aspekt. Neměli bychom dělat nic, co by bylo kontraproduktivní. Naším cílem by mělo být eh, zajistit, aby toto nařízení přispělo k tomu celkovému řešení. Já si myslím, že tady je dobrá možnost eh, takto eh, uspět. Návrh komise je vyvážený, za druhé Eh, diskuze uvnitř parlamentu i se stínovými zpravodaji eh, také spěje k eh, váženému textu. Mám dvě věci. Za prvé, to je ta otázka tonáže. Tady je návrh, aby se návrh týkal toho objemu lodí, kde je tonáž nad 5000 tun. No, já musím říct, že pokud se podíváme na e, ten poměr e, zase výhod pro e, životní prostředí, no tak to je nějakých 57 a 90, více jak 90 emisí. Některé státy, někteří lidé tady navrhují, aby to bylo více jak 450 eh, tun tonáže, eh, aby se tedy to týkalo těchto lodí a to by pak bylo vlastně pokrytí 99%, takže z 57% jít na 99%, pardon, eh, z 93 na 90 8 to je eh, obrovský krok na jedné straně, protože by to zahrnovalo obrovské množství lodí, ale zároveň ten rozdíl v procentech eh, eh, toho zlepšení není zase až tak velký, takže tady bychom měli postupovat přiměřeně a vhodně a soustředit se opravdu na CO2. Víme, že nejprve je to tedy CO2 a pak je to Eh, oxid síry. A já si myslím, že teď je na čase se zabývat oxidem uhličitým. Je tady řada snah eh, rozšířit to pole působnosti, ale eh, nevím, jestli teď bychom se měli zabývat věcmi, jako je oxid dusíku, síry a tak dále. Musíme Eh, se snažit si ty cíle stanovit tak, aby byly realizovatelné a abychom eh, postupovali směrem k tomu celkovému cíli, tak jak jsme si eh, ho stanovili. Takže toto jsou ty dvě věci, které bych chtěl kolegové, aby jsme zvážili. 400 tun gigatun, to, gigatuny to je zase něco úplně jiného. Měli bychom se soustředit hlavně na CO2 a nebo dělat nějaký vánoční stromeček, eh, na který bychom navěsili naprosto všechny požadavky. Eh, to by asi nebylo úplně rozumné. Děkuji a jako další opět Kryton Arzenes. Opět tady na levé straně. Děkuji vám. Já bych chtěl eh, také poblahopřát zpravodaji k tomu kompromisu a k těm snahám e, urychlit ten časový harmonogram, aby e, se prostě podařilo pokud možno tuto věc uzavřít e, na plenárce. My jsme diskutovali ve frakci SD stávající eh, proces s kompromisy. Já bych teď se chtěl zabývat specifickými pozměňovacími návrhy, které eh, tedy budeme podporovat na eh, rámec toho kompromisu. Takže my budeme podporovat rozsah působnosti širší, to znamená, že by se tam také ocitly ty další oxidy a zároveň by se snížil ten strop tak, aby Eh, to byly lodě nad 400 eh, gros lichtun, eh, ale zároveň to může být téma, kde se také jedná o únik Eh, oxidu uhličitého a tady myslím, že bychom měli se snažit věci napravit. My jsme předložili ještě další pozměňovací návrh, ve kterém žádáme postupné odstavení eh, po dobu pěti let eh, těch možností, méně sofistikovaných možností monitorování CO2. A to si myslíme, že je zásadní pro to, abychom tu přesnost našeho monitorování zlepšili. Eh, pak jsou to ještě biopaliva. Eh, my eh, chceme, aby biopaliva tedy byla na stejné byla vnímána stejně jako klasická paliva, aby nebyla znevýhodněna. A jak se také o věcích diskutuje e, v Mezinárodní námořní organizaci. E, velké téma je účinnost a údaje, e, které by vyplývaly z přesného měření účinnosti, ty jsou pro nás opravdu důležité. Proč je to pro nás tak zásadní? Protože měření účinnosti prostě dává jasný eh, standard těm druhotným trhům, když potom eh, se eh, lodě prodávají. Lidé musí vědět, co e, kupují a budou e, kupovat e, rozhodně efektivnější, účinnější lodě než ty méně účinné. To je náš cíl a chceme to prosazovat ve všech legislativních normách, včetně této. Odpovídá to tomu, co se diskutuje v IMO. Děkuji Krytonovo Arzenisovi a nyní bych se chtěla z celého srdce pozdravit bývalou kolegyni Dorit Kolbej. Dorit. Srdečně vás vítám zde na našem výboru. Další řečník, další řečnice je paní Satu Hasi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji za velké úsilí vyjednat kompromisy v různých politických frakcích a děkuji mu za všechno jeho práci. V návrhu zpravodaje je celá řada bodů, které mohu podpořit, jako například zahnutí NOx a pokrytí skleníkových plynů místo pouze CO2 a stanovení eh, také eh, prahové hodnoty 300 tun. Bohužel ale nemohu podpořit úplně všechno, jako například vyškrtnutí eh, té dopravní části, což je velice důležité pro zlepšení energetické účinnosti dopravy a pro poskytnutí eh, informací pro eh, klienty, kteří si mohou vybrat účinnější eh, dopravce. A já bych chtěla připomenout kolegům, co je vlastně původem celého tohoto návrhu. Myslím, že jsme se bohužel dostali hodně daleko od toho, co původně bylo míněno v parlamentu. Bylo to na žádost parlamentu, když v roce 2008 v balíčku pro energetické otázky jsme žádali, aby také mezinárodní námořní doprava byla také pokryta. A na základě požadavku parlamentu E, směrnice ETS a také rozhodnutí o sdílení úsilí e, rozhodlo, že když jestliže do roku 2011 nebude žádná, e, žádné mezinárodní opatření ze strany IMO nebo ze strany nějakého jiného orgánu, pak by EU přijalo vlastní opatření a to buď eh, by mezinárodní eh, námořní dopravu zahrnulo do našich aspektů nebo stanovilo nějaké, eh, nějaká kritéria pro emise. Komise tedy vlastně se takto posunula od toho, co jsme my schválili před pěti lety. Takže já jsem zklamána, když vidím, že dnes by v parlamentu mnozí chtěli ještě dále oslabit návrh komise. Musíme si uvědomit, že celkový podíl emisí skleníkových plynů z mezinárodní námořní dopravy je zhruba stejného objemu jako emise eh, z letecké dopravy a také to velice rychle narůstá. Jestliže nepřijmeme opatření na omezení nárůstu emisí v této oblasti, bude to znamenat, že úplně zmizí nějaký prostor, eh, manévrovací prostor pro jiná odvětví. Jestliže budou průmyslové lobby postupovat konsistentně, pak například lobby z energetické oblasti nebo z průmyslu energeticky náročných budou-li tedy uh, vést lobby, lobovat pro zavedení eh, přísnějších opatření pro námořní dopravu. Tak tedy já myslím, spíše bychom to měli zpřísnit a ne naopak zmírnit. So, jetzt spricht last but not least. Nyní má v neposlední řadě slovo Martin Kellenen na pravé straně. Prosím, Martine. There we are. Thank you, Christopher. From your new birth. Děkuji. Děkuji, Kristofere, eh, pěkné vidět je na té správné straně. Takže na rozdíl od zelených eh, moje eh, frakce vítá eh, ten pragmatický přístup, který se nám jeví jako rozumný a spravedlivý vzhledem k určitým obavám a také k dopravě cestujících, který by byl jinak nepřiměřeně zasažen tím navrženým opatřením. Jistě je dobré, že si zelení dělají starosti s e, břemenem, e, ale e, my jsme názoru, že není dobré být příliš ambiciozní. Je to ostatně první krok pouze a jak jméno naznačuje, měli bychom se věnovat měření, vykazování a tak dále. Měli bychom měřit tedy emise CO2 a můžeme se zabývat dalšími skleníkovými plyny, ale až poté, co se stávající návrh stane předmětem analýzy e, dopadů a e, bude vyčíslena i jeho e, nákladnost. Takže nejsme proto, aby tam byl zahrnut i oxid dosíku. Také jsme pro udržení všech těch čtyř metod, je to jasně v zájmu průmyslu a mělo by se používat co nejméně paliva, jak je možné, takže eh, bylo by opravdu eh, eh, velice, velice bláznivé nechat, omezit to na ty pouze dvě nejnákladnější metody měření. Není možné, aby majitelé byli příliš zatíženi a komise ve své zprávě také podporuje měření u těch lodí, které mají více jak pět tisíc eh, tun. Eh, to jsou prostě lodě, které tvoří 90 veškerého znečišťování. Podle našeho názoru rozšíření eh, na lodě nad 400 tun, tak jak to zpravodaj navrhuje, by opravdu bylo nepřiměřenou zátěží a přitom ten výsledek by nebyl více než ani, a vlastně méně než 10 20 takže to by opravdu bylo ještě nákladnější, kdyby navíc ty malé lodě se musely spokojit s těmi dvěmi nejnákladnějšími způsoby měření. To je z naší strany všechno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. A teď Evropská komise, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení členové. Dobrý večer a děkuji také za nás za komisi, zpravodajovi i sněnovým zpravodajům za velké úsilí, e, za snahu dosáhnout kompromisu a navrhnout e, konstruktivní výsledky v časové tísni. My jsme se shodli na těch otevřených e, bodech a otázkách. My bychom to možná seřadili v trošku jiném pořadí priorit z hlediska pole působnosti a transparentnosti. Je dobré eh, mít na paměti hlavní cíl návrhu IMO, to je zvýšení transparentnosti a eh, zahájení tedy změn postojů a chování. Jestliže některé informace nezahrneme, a když eh, ta informace nebude široce eh, dostupná, pak to nespustí tou změnu chování a ta politika neobstojí v tom testu validace. Samozřejmě my chceme také přispět k mezinárodnímu procesu a právě eh, solidní základ je velice důležitý pro další postup v politice ale ten návrh musí mít schopnost přinést eh, výsledky, což také hodnotíme v našem posouzení dopadu. Ono to možná nebude tak jednoduché, jako eh, mít tady na jedné straně transparentnost a na druhé straně pole působnosti když to budeme formulovat jako na jedné straně politiku, na druhé straně způsoby uplatnění. Pokud je o pole působnosti, my jsme již hodně diskutovali o tom, proč jsme nezahrnuli NOx do našeho návrhu. Jednoduchým důvodem je to, že technologie pro měření NOx nejsou technicky běžně k dispozici. Jsou některé techniky, některé výsledky, byly skutečně dosaženy, ale odhady nákladů a potřebných investic jsou více než 100 tisíc eur na loď. Když někdy máme menší provozovatele, tak to nám připadá trošku neúměrné, eh, když vezmeme v úvahu, jaký podíl skleníkových plynů představují NOx. A pokud jde o snížení prahové hodnoty, tak vy jste již eh, zvažovali otázku eh, objemu CO2. Já to nebudu, nebudu opakovat tyto argumenty. Jenom mohu říci, že my jsme snížili tu prahovou hodnotu, což by znamenalo také zahrnutí většího počtu malých a středních podniků. A to by mělo to by způsobovalo velkou zátěž, zejména z hlediska nákladů. Myslím, že je důležité připomenout, že je vždycky třeba tu ambici poměřovat pragmatismem. A ještě stručně některé další poznámky, které zazněly od stínových zpravodajů. Za prvé otázka eh, monitorovacích metod. My jsme navrhli čtyři metody a myslíme si, že je to úměrné a administrativně jednoduché jako metodologie, protože metodologie už existuje a bylo by také snadné to využívat ze strany provozovatelů. Také byly návrhy na časový harmonogram pro zavádění a tady můžeme říci, že 2018 se zdá být daleko, ale ve skutečnosti je tady řada eh, opatření, eh, která vyžadují i technická či odborná zvažování v členských státech i v příslušných odvětvích. Pane předsedo, tak já myslím, že tím mohu ukončit své vystoupení. Děkuji. Děkuji vám a v neposlední řadě ještě eh, zpravodaj. Thank you. Uh... Děkuji vám. Z toho, co jste viděli, ty názory jsou poměrně různorodé eh, ohledně tohoto nařízení a já věřím, že nakonec dospějeme k dobrému kompromisu. Eh, k té energetické účinnosti bych eh, chtěl říct alespoň toto. Existují tady veliké stimuly pro námořní průmysl, protože oni vydávají dvě třetiny nákladů za tu cestu na palivo. A samozřejmě mohou využít eh, eh, toho, že budou mít více eh, disponibilních údajů. Ale ono nejde o to, že by neměli údaje a data k tomu, aby se mohli zabývat eh, tou energetickou účinností. Ona je totiž dosti eh, komplikovaným tématem pro tu námořní dopravu. Eh, tam se eh, jedná o zařízení, o turbíny, jak byly ošetřeny, eh, o náklad, eh, jestli je čistý či nikoliv, jaké je počasí a plno dalších faktorů. Není to prostě nějaká magická hromádka údajů, které, když budou zveřejněny, tak se automaticky zvýší energetická účinnost. Prostě když se zeptáte lidí eh, z toho odvětví, to tak oni vám neřeknou, že eh, hlavní jsou ty údaje, že by to eh, pro ně byl problém. Prostě těch faktorů je víc a musíme aplikovat princip znečišťovatel platí. To je zásadní. A nemůžeme říct, že Eh, malé či menší eh, lodě eh, nebudou platit obecně za znečišťování, protože to by nedávalo smysl. Všichni by měli platit, pokud znečišťují. A proto se domnívám, že by tam měly být i ta menší plavidla, protože my víme, že ta větší jsou, co se týče dopravy účinnější, efektivnější a nechceme tedy činit takovéto rozlišování a e, vlastně svým způsobem tlačit lidi k méně e, účinným e, lodím tím, že je dáme stranou. A prostě si myslím, že bychom měli jít touto cestou, že bychom měli poskytnout jednoduché MOV, monitorování, vykazování a ověřování, protože to bude vlastně eh, rychlejší cesta k řešení. Je zcela zásadní, abychom to učinili ještě v tomto legislativním období, protože eh, ono eh, to bude znamenat alespoň rok navíc, rok dřív a je to tedy 12 měsíců rozdílu. Proto mi tolik záleží na tom, abychom to přijali rychle. Děkuji. Tím jsme dospěli ke konci rozpravy. Na výboru Envy budeme o zprávě hlasovat 30. ledna a indikativně tady máme duben 2014, to je poslední možnost pro uzavření prvního čtení na plénu. Tady ještě jednou 31. lhuta pro pozměňovací návrhy. Dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu jednání, což je bod 23. A e, překladatela otázky je Satu Hasi a jde o spožděné uplatňování článku 7a směrnice o jakosti paliv. Máme tedy otázku k ústnímu zodpovězení, kterou položila Satu Hasi a já jí teda dávám slovo. Děkuji vám. E, komise dnes zveřejnila svůj návrh na klimatický balíček a Směrnice o kvalitě paliv je vlastně jedinou částí balíčku eh, pro 2020, kde ještě nedošlo k provádění, ačkoliv ten právní předpis je tady už pět let. Je také studie o dlouhodobém dopadu, ta je z loňského roku, ale závěry ještě nebyly zveřejněny. Prováděcí opatření by měly být, měly být eh, v roce 2011, to znamená, že už mají tři roky spoždění. Mám dvě otázky spojené eh, s tím, co bylo rozhodnuto eh, do balíčku 2020. Za prvé, bude komise informovat o výsledcích posouzení eh, dopadu, bude informovat členy parlamentu a zejména bude informovat o očekávaných nákladech pro evropský průmysl. A za druhé, může eh, komise potvrdit, že eh, studie dopadu neprokazuje žádné náklady pro podniky a žádné administrativní zátěž. A za druhé, kdy chce komise zveřejnit na přepracovaný návrh pro provádění legislativy. Ty dvě otázky jsou spojeny s tím, co bylo dnes zveřejněno komisí. Komise dnes řekla, že do roku 2020 nebude stanoven cíl v této oblasti. To znamená, že vlastně tato legislativa se neprojeví. To samozřejmě není přímo eh, spojeno s mou otázkou, ale týká se to stejného tématu a nejsem asi jediná, koho by zajímalo, proč komise se domnívá, že není vhodné stanovit nové eh, cíle pro pohoná, eh, pohoné hmoty v dopravě. Emise z dopravy se stále zvyšují, zatímco emise z mnoha jiných oblastí se naopak snižují. A je tady nebezpečí, že doprava se stane největším zdrojem emisí CO2 po roce 2020. A chtěla bych také zdůraznit, že to je známo, že to spoždění je způsobeno tlakem Kanady, protože eh, probíhají jednání o obchodní dohodě mezi Kanadou a EU. Ale není to pouze eh, kvůli Kanadě, protože všude, kde se produkuje či plánuje produkovat ropa, tak všude se to projevuje. Vyplývá to také eh, z amerického eh, zelnické těžby břidlicových eh, plynů, kde zřejmě je ještě daleko větší ta stopa než u tohoto případu. Takže kdy když se nekonvenční zdroje stávají stále relevantnějším problémem a stále větším biznesem, pak je důležitější do budoucna. Mít jasně stanovená kritéria pro uhlíkovou stopu našich paliv. Děkuji. Děkuji, Linda McEwen. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Je to zvláštní, že je dnes tady. Myslím, že nevěděla, že budeme diskutovat o této směrnici a ona eh, se hodně zasadila o tuto eh, směrnici v minulém volebním období. Eh, asi asi tedy je šokována, že se ty věci zase tolik nepohnuly. Musím říct, že pro naší politiku změny klimatu je dnes smutný den. Eh, máme prostě takové eh, nedůvěryhodné cíle. Eh, možná, že bychom si třeba mohli vymyslet nějaké členské státy, aby splnili ty cíle, protože naše členské státy je patrně nebudou moci splnit. Všechno se to rozmělňuje i u letecké dopravy. Eh, já jsem skutečně hodně zklamaná tím, co se odehrává a říkám si, eh, do jaké míry eh, to, to má co dočinění s politikou v oblasti klimatu a do jaké míry to má co dočinění s obchodními dohadami s Kanadou, Spojenými státy a tak dále. Zase tady vidíme, jak politiky, koncepce Evropské unie jsou, rozmělňují v souvislosti s otázkami kolem potravin a tak dále, tlačenými spojenými Spojenými státy. Toto prostě eh, je dobrý den pro zase jiné lidi, jiné, eh, jiná odvětví. Eh, ti hodně dosáhli. Vědí, že už vlastně Evropská komise nemá moc času. Já nechci říct, že hážu vinu na komisařku Reding, ale prostě ty věci byly blokovány e, komisaři pro prům, komisařem pro průmysl a dalšími. Teď jsme tady, říkáme, že jako Unie bychom měli věci řídit a co můžeme jako Evropská unie teď říci, čím můžeme se jaksi vykázat. Takže je to velmi smutné. Všechny ty otázky v plenárním zasedání a za pár let e, prostě Eh, budeme pořád používat stejná paliva ve svých vozech a tak dále. Pokud všichni vědí, že ty cíle pro rok 2020 nebudou dodrženy, kdo bude dodržovat tady ten právní předpis. Takže musíme se upřímně řečeno podívat na to, co s tímhle můžeme udělat. Nesmíme mít žádné eh, iluze. Ostatně škoda, že tady je tak málo lidí, kteří by o tom tady vůbec dnes chtěli do, eh, diskutovat vyjednávat. Je to e, smutné, že se zrovna dneska vrátila do našeho výboru, protože ty jsi se snažila pro tohle udělat tolik. Yes, thank you, Chairman. Can we first listen to... Děkuji, pane předsedo. Když e, bychom možná mohli vyslechnout nejdříve komisi, pak teprve bych položil svou otázku. Já se těším na to, co nám komise řekne, e, proto bych nejdříve rád slyšel jejich odpověď. Ano, jistě. Tímto jsme dospěli ke konci našeho seznamu řečníků a já dávám slovo Filipu Ounovi, aby mohl zareagovat na otázky. Thank you. Uh... Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji paní Hasi za ty tři otázky a já doufám, že budu moci ještě říci něco i k té třetí otázce, i když to asi nebude ta definitivní odpověď. A chci se vyjádřit také k těm dvěma otázkám, které byly předloženy před dvěma týdny. Já chci říci, že to skutečně je dlouhý proces, protože to vlastně trvá už od roku 2009 a jsme rádi, že vidíme, že by se teď mohlo dosáhnout co nejrychleji určité uzavření celé té věci. Eh, my si vzpomínáme také, že eh, v dubnu loňského roku proběhlo eh, setkání partnerů, kde jsme se opravdu pustili do detailů, které se týkaly posouzení dopadu a během toho jsme se soustředili na celou řadu metodologií, prostřednictvím kterých by bylo možné eh, řešit otázku výpočtu eh, emisí z těchto pohoných hmot z fosilních zdrojů. Členské státy mají určitou eh, hodnotu, základní hodnotu, ze které vycházejí náš vlastní návrh byl posuzovat různé eh, zdroje, jako je ropa z různých zdrojů i plyn, aby bylo možné provést skutečný eh, výpočet, což je sice technicky náročné, ale skutečně to je možné eh, posoudit emise z různých typů ropy. Takže my jsme se soustředili na možnosti tohoto výpočtu. A s tím Eh, jsou spojeny otázky ze dvou zdrojů. Za prvé, náklady na dosažení cíle 6 Jak snížit ty emise uhlíku o 6 to je rozdíl mezi tím, jak postupujeme my a jak postupuje průmysl, protože eh, průmysl říká, že je možné dostat eh, ropu s nízkým obsahem uhlíku ze zdrojů Evropy nebo eh, druhy ropy s vyšším obsahem uhlíku z jiných částí a má to rozdíl, má to tedy dopad na rozdíl v ceně. My se Eh, také soustředujeme na emise eh, plynů již eh, v době těžby, kdy chceme, aby i v době těžby se snižovaly náklady uhlíkové, tedy emise na, při těžbě. Další otázka je administrativní zatížení podniků. To budou muset podniky také řešit a samozřejmě nejen podniky, ale také členské státy, které budou muset provedět ověřování. To všechno jsme řešili a pak v tomto parlamentu bylo jedno setkání, kde bylo řečeno, že nakonec ty náklady pro ministerstva jsou velmi nízká a také eh, se to potvrdilo i na, eh, v další studii, která se zaměřovala na eh, dopravu. A myslíme si, že i celkem náklady na splnění těchto požadavků ze strany průmyslu nejsou příliš vysoké. To všecko je obsaženo v posouzení dopadu a posouzení dopadu eh, už je v podstatě dokončeno a komise chce zveřejnit posouzení dopadu eh, poté, co budou k dispozici všechny návrhy. Ještě úplně nejsme připraveni formulovat také náš návrh. Komise eh, se velice v posledních měsících věnovala otázce celému tomu balíčku 2030. Eh, Možná, že se všem sdělení eh, tak úplně nelíbí, ale myslíme si, že v roce 2030 je určitě velice dobré stanovit si eh, cíl snížení o 40 V posledních měsících jsme se tomu velice věnovali a právě proto eh, tady eh, ta směrnice možná v nedávné době neměla tak velkou popularitu, jak by si to asi zasloužila. Já tedy myslím, že se velice rychle dostaneme k těmto věcem a Nemáme ještě podrobný časový harmonogram, který bych vám mohl dnes přednést, ale určitě jsem si jistý, že komise by chtěla dokončit tento návrh eh, ještě během tohoto volebního období. To opravdu by bylo naším přáním. Ale Nevím, jestli bude možné parlamentu eh, tyto informace předložit eh, dostatečně včas, aby bylo možné, aby je parlament ještě projednal. Bohužel návrh komise bude určitě do konce našeho volebního období eh, finalizován, ale myslím, že do přerušení činnosti parlamentu v Dubnu nebude možné vám to doručit. Děkuji. Yes, I'm, I'm, I'm... Já se obávám, že to je ještě eh, větší zklamání, než jsem si myslel, že zažijeme. Všechny argumenty proti uh, Eh, směrnici o kvalitě paliva eh, vlastně teď říkáte, nejsou skutečně relevantní. A naše analýza ukazuje, že to není pravda, že pouze ty velice nákladné eh, typy paliva s nízkým obsahem uhlíku se dostávají do Unie, že to představuje velkou administrativní zátěž a tak dále a tak dále. Jediný argument je skutečně takový, že Evropská komise prostě není zatím připravena. a ne e, do dubna. No, já se obávám, že po dubnu e, e, Evropská komise mentálně odchází z Bruselu stejně jako my poslanci, protože to se bude blížit konec mandátu Evropské komise a obávám se, že vzhledem k atmosféře uvnitř Evropské eh, komise v tuto chvíli eh, pod usměvavým vedením předsedy Barosa, eh, tak si myslím, že prostě za trvání této komise nemůžeme očekávat žádný návrh. Ono nejde pouze o směrnici o kvalitě paliva v Evropě. On je to signál celému dalšímu světu. Prostě jde o to, že eh, se chceme popasovat s tím nejvíce znečišťujícím typem paliva. Nejde pouze o Kanadu, nejde pouze o některé části světa, ale jde také o Kazachstán, Rusko a pak třeba také o Nigérii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 kde jsou stále ještě panenské tropické lesy, které to může ohrožovat. Pokud nebudeme pokračovat s velice ambiciozní směrnicí o kvalitě e, paliva zde v Unii, no tak vysíláme signál, dělejte si, co chcete, vy ostatní. Říkáme to Kanadě, říkáme to Nigerii, Kazachstánu, Rusku a tak dále a tak podobně. A já se domnívám, že to je signál úplně špatný. Mám jednu konkrétní otázku, protože samozřejmě samozřejmě si můžeme takto vyměňovat názory eh, dlouhé hodiny a já eh, se obávám, že se mnou souhlasíte stejně jako eh, celá řada dalších zde v sále, ale to je prostě váš komisař, který není schopen svůj návrh prosadit kolegiu komisařů. A viděli jsme komisaře Potočníka se stejným problémem ohledně břidlicového plynu a dokonce i těmi těmi plastovými taškami, o kterých jsme právě hovořili. Mám konkrétní otázku. Skupina 50 eh, eh, vědců napsala dopis komisi eh, s celou řadou argumentů proč tedy ta směrnice o kvalitě paliv by měla být dále řešena. Bylo by možné, aby komise E, odpověděla těmto vědcům a odpověděla jim veřejně. Protože já si myslím, že veřejnost si zaslouží e, transparentní otevřenou rozpravu k této věci vzhledem k důsledkům, které to tedy e, má na prostředí. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě konkrétní otázky. Za prvé, chtěl bych vědět, kde je ta nekonzistentnost v komisi. Na jedné straně eh, u toho eh, obecného eh, balíčku se komise odklání od cílů v oblasti obnovitelných zdrojů a teď se zase přiklání k cílům v oblasti snižování skleníkavých plynů. Proč stejnou úvahu neaplikuje na dopravu, na sektor dopravy? Protože to by vlastně učinilo ze směrnice o kvalitě eh, paliva eh, důležitější text. Proč tak eh, směrni, komise nepostupuje? Za druhé, teď je tady určitá obava, že ten balíček 2030 je tak trochu stranou a ta směrnice o kvalitě paliv je v něm začleněná, takže to znamená, že tato směrnice prostě nebude vůbec pokračovat. Můžete rozptýlit mé obavy, Znamená to, že to ještě tedy e, letos bude e, předloženo jako návrh, alespoň do roku 2020 a pak bychom tedy bojovali dál. Děkuji a na závěr dávám slovo za komisi Filipu Humnovi. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. K tomu dopisu od vědců a myslím, že také bylo eh, setkání mezi zástupcem komise a některými jejich představateli, tak tady já nevidím žádný problém v tom vám dát k dispozici tento dopis. Eh, rozhodně nevím, jak to s dalšími dokumenty, ale tento dopis, ten určitě k dispozici je a ten můžeme dát eh, k dispozici, abyste ho v Evropském parlamentu dostali. Druhá otázka. Či vlastně dvě otázky jsou trošku těžší eh, k odpovědi v tak jednoduchým způsobem. Já myslím, že za prvé bude i nadále zapotřebí eh, brát v úvahu emise z pohoných hmot, z paliv. A když jsme říkali, že by tady mohl být cíl 40 pak určitě tady bude část, která bude spadat do systému obchodování, ale část nikoli. A bude zapotřebí se v této věci rozhodnout, abychom věděli, zda eh, dosáhneme toho 40% cíle. Potřebujeme informace, od paliv, která se dostávají eh, do oblasti dopravy a způsobují 20 až 25 skleníkových plynů, čili podle mého názoru je zapotřebí mít určitou metodologii pro započítání těchto eh, skleníkových plynů, tak jak to máme i u biopaliv. A opravdu dobré eh, započítání máme pouze v případě, že tady budeme eh, brát eh, v potaz první generaci paliv a když budeme mít opravdu dobrou spolehlivou metodologii pro započítání fosilních paliv. Takže 1. prosince 2020 ta směrnice přestane být k dispozici. A není úplně pravda, když se bude tvrdit, že neexistuje cíl pro dopravu. Tady je bílá kniha, která e, zahrnuje cíl pro 2020 a dokonce i cíl pro 2050, i když to ještě oficiálně nebylo schváleno všemi institucemi, ale komise vlastně hovoří o těchto cílech 2030-2050. i když eh, můžeme říct, že do jisté míry to tady je k dispozici a do jisté míry nikoli. A pokud jde o prováděcí opatření článek 7a, tak eh, máme spoždění, ano, to je pravda, spoždění máme. Eh, cynici by mohli odpovědět, že až do roku 2020 to není zapotřebí, protože se to ještě neměří a můžeme tedy říct, že vše ještě není ztraceno. Rozhodně chceme takový návrh předložit a já jsem e, přesvědčen, že celá komise to tak chce. Můžete říci, že jsme blízko konce volebního období, e, jak v parlamentu, tak v komise, ale já myslím, že přece tímto volebním obdobím všechno nekončí a my chceme ještě dále velice tvrdě na tom pracovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já se tak zde rozhlížím po tvářích kolegyně a kolegů. Zdá se, že bychom tady měli ukončit naši rozpravu v tomto bodě. A děkuji všem kolegům, kolegyním, kteří se zapojili do rozpravy. Tímto jsme u konce pořadu jednání a zítra v 10 hodin zde budeme pokračovat v naší rozpravě a od 9 hodin do 10 hodin bude schůze koordinátorů za zavřenými dveřmi. Přeji vám všem hezký večer a zítra se opět uvidíme.